Cari colleghi, Vážení kolegové, děkuji moc krát, že jste se vrátili prakticky včas a přesně na toto zasedání. Máme zde ale přesto ještě několik málo volných míst. Jsme velmi rádi, že prezidentka Švýcarské konfederace paní Kalmy Rej přišla také včas. Švýcarskou přesnost eh, tedy eh, musíme chválit a eh, nechceme ji nechat dále čekat. S prezidentkou Švýcarské konfederace je zde také mladá předsedkyně švýcarského parlamentu a další členové delegace. Je pro mě velmi potěšující se s vámi seznámit, paní prezidentko. Evropská unie a Švýcarská konfederace měly vždy úzké vztahy. Vy jste se o to také zasadila. V této souvislosti můžeme říci, že Evropská unie a Švýcarsko mohou spolupracovat a čelit eh, společným výzvám. V Evropském parlamentu proběhla již nedávno podobná návštěva a také Evropský parlament vyslal do Švýcarska svou návštěvu, což vykazuje to, jak významné jsou eh, tyto vztahy. Evropská unie stílí se Švýcarskou konfederací určité strategické priority. Týká se to Balkánu, Kavkazu, Iránu, Blízkého východu a také Severní Afriky. Právě na téma Severní Afriky spolupracujete s paní Eštnovou. Jste minulý měsíc byla také na zahájení Task Force EU Tunisko v Tunisku a kolega Vila Franka tam rotěž byl také další poslanci, kteří patří do delegace Magrebu, rovněž se podíleli na této podpoře vy podporujete demokratický přechod v zemích, arabských zemích, čehož si velmi také ceníme. Nechci vám odebírat čas na váš projev. Děkuji vám srdečně za to, že jste přišla mezi nás a máme veliký zájem vám na ní naslouchat. Pane předsedo, dovolte, abych vám nejdříve poděkovala za pozvání, které je pro mě velkou ctí. Chtěla bych zde tedy pohovořit před tímto významným výborem o zahraniční politice Švýcarska. Švýcarsko je integrováno a také spojeno v této politice s ostatními státy a podílíme se na podobné politice jako členské státy Evropské unie. Během let jsme vyvinuli mnohé vztahy s Evropskou unii a máme 120 bilaterálních smluv, z čehož na 20 je velmi významných jako šengenská smlouva o volném pohybu osob. Tyto vztahy soj generis však nemohou být eh, srovnávány s vztahy s jinými třetími zeměmi. My jsme však Evropskou unii považovány za třetí stát a proto máme tedy zahraniční politiku ve vztazích k Evropské unii a o zahraniční politiku se stará náš parlament a musí eh, také stvrzovat eh, mezinárodní smlouvy. Právě proto jsem eh, právě zde v tomto výboru. Dovolte mi dvě úvodní poznámky, než budu hovořit o vztahu Švýcarska a Evropské unie. Jistě víte, že změny eh, vztahů, mocenských vztahů eh, proběhly nedávno. Průmyslové země a růst v průmyslových zemích od roku 80 do roku 2000 změnili eh, na víc jak třikrát svůj objem, což také naznačuje eh, určitou dominanci v těch celosvětových vztazích eh, v určité formě od 18. století. Eh, tato dominance existuje, ale brzo bude skončit. Dnes žijeme tedy globalizovaném světě a ta nebezpečí, ta rizika jsou globální. Terorismus, epidemie, klimatické změny, anebo také migrační eh, toky. Eh, to jsou problémy a rizika, která nemohou být eh, vyřešena jedním jediným státem. Musí být vyřešena velikou mocí. Proto na multilaterální úrovni je nezbytné eh, pracovat eh, pluralitně a hledat eh, partnerská řešení. Odpověď Evropského světa dílu na tyto výzvy je integrace, evropská integrace, evropské spojení, spojená Evropa ta e, e, jistě může odpovědět sama lépe na tyto výzvy. Švýcarsko e, zde stojí samo a musíme si položit otázku, jak čelit této situaci, jak se pokusit navýšit náš vliv ve světě, abychom mohli bránit naše zájmy, jako je bezpečnost a prosperita Švýcarů. Prvním osou eh, naší politiky to jsou vztahy s Evropskou unii a druhou osou této politiky je eh, privilegované partnerství, přičemž se více díváme směrem na východ. Třetí osou je místo Švýcarsko v mírové politice a v politice rozvojové. V té první ose, tedy ve vztazích s Evropskou unii, Švýcarsko provádí evropskou politiku tím, že je eh, členem eh, Rady Evropy OSCE jsme také partnerem který se účastní na snižování sociálních rozdílů v rámci EU tím, že přispíváme eh, těm státům, které vstoupily od roku 2004 eh, více jak 12 miliard euro. Také eh, investujeme do přechodových eh, dopravních spojení přes či pod Alpami. Dále přispíváme také k Evropské unii a její politice na Balkáně. Zde se účastníme jednotlivých opatření v Kosovu. Dále také se angažujeme v severní Africe a Švýcarsko hned od počátku eh, se zúčastnilo humanitární pomocí eh, v Tunisku zisku a také pomocí na vytváření eh, zaměstnanosti v těchto zemích. Eh, stá, především chceme podporovat malé a střední podniky a také eh, získávání majetku diktátorů a navracení. Zde Švýcarsko je skutečně v první řadě. Společně se Evropskou uniou, jak již jsem řekla, máme 120 bilaterálních smluv. Tento systém smluv sui generis na bilaterální bázi eh, je základem Švýcarsko tedy uzavírá dohody v oblastech společného zájmu. Přesto však ještě zůstává to, že dnes diskutujeme o institucionálních otázkách a také eh, máme zájem o nový cyklus jednání například eh, o eh, elektrické energii, zemědělství, Galileu, tedy v celé řadě záležitostí, které jsou ve společném zájmu. Eh, k těm institucionálním otázkám bych chtěla říci, že Evropská unie nám sdělila, že tam, kde Švýcarsko má přístup na evropský trh, musí také se zúčastnit na evropské legislativě. My jsme k tomu ochotní ochotni za podmínky eh, respektování eh, suverenity eh, Švýcarské konfederace. To znamená, že není, postupovat, není možné postupovat automaticky, ale je nutné dodržet švýcarská specifika. Jsou to otázky velmi citlivé, otázky aplikace smluv mezi Švýcarskem a Evropskou unii. Týká se to také otázek evropské jurisprudence a také eh, řešení soudních eh, sporů. Zde vedeme určitá první eh, průzkumná jednání. Švýcarsko je významným partnerem pro Evropskou unii a Evropská unie je zase důležitým partnerem pro Švýcarsko v této oblasti. Švýcarsko je ekonomickým partnerem a to druhým hned po USA a je také druhým zákazníkem Evropy. Evropská unie je také adresátem 60 našeho vývozu a 80 našeho dovozu, přičemž eh, 24 miliard švýcarských franků, to je objem našeho vzájemného obchodu. V zahraniční politice dochází k určitým konvergencím, existují oblasti, kde pracujeme ruku v ruce, jak již jsem eh, také naznačila v předchozí části. Co se týče druhého bodu, tedy druhé osy eh, a otázek, eh, Eh, onoho spojení směrem na východ. Švýcarsko si velmi rychle uvědomilo eh, to, že se mění celosvětové mocenské vztahy a eh, proto se orientovalo na východ. Otevřeli jsme celou řadu reprezentací, zastoupení konzulátů. V roce 2005 jsme také uzavřeli strategická partnerství se mezinárodními partnery, jako je USA, Rusko, Eh, Jižní Afrika, Brazílie, a eh, jistě jsem zapomněla ještě eh, na další. Je to proces, který běží, který se rozběhl a který chceme stabilizovat postupně. Takovýto pohled na věd se nám umožní zúčastnit se o něch aktivit zahraničního obchodu Švýcarska v těchto zemích. Třetí bod, třetí osa se týká Švýcarska v mírové politice a v rozvojové politice. Zde jsme hledali místo Švýcarska jako významného subjektu neutrálního spojence. Švýcarsko na mezinárodní scéně je chápáno jako uh, Eh, agent, eh, který se neskrývá, který se snaží být eh, objektivní a který prosazuje také mezinárodní právo, jak obchodní, občanské i humanitární. A zastupujeme americké zájmy v Iránu, zájmy ruské v Gruzii a naopak. Měli jsme také misi pro usmíření Eh, mezi Tureckem a Arménií. Eh, zde eh, curišské protokoly z roku 2009 toto zakotvily. Dále také provádíme usměřovací aktivity právě mezi Gruzií a Ruskem, tak aby Rusko mohlo vstoupit do Mezinárodní obchodní organizace. Další Takovéto aktivity již běží eh, například eh, ohledně středního a Blízkého východu. Švýcarsko zde není strategickým partnerem. Evropská unie zaujímá jinou roli eh, než Švýcarsko, jelikož Evropská unie je členem kvartetu, ale Švýcarsko ne. Naší roli v na Blízkém východě je eh, role především v oblasti humanitární, v mm, oblasti eh, problémů se nedodržováním eh, tohoto práva. Právě proto jsme také podpořili smlouvu občanských společností palestinských a izraelských, to je o ženevskou iniciativu zde byly eh, také publikovány poslední přílohy Eh, během tohoto léta a jedná se o dokument, který obsahuje na 90 řešení, která budou potom zakotvena do mírové smlouvy. Jistě tento problém znáte lépe než já. Jde spíše zde o to eh, přivést lidi k jednomu jednacímu stolu. Eh, já bych ráda nyní si vyměnila názory s členy a s poslanci vašeho výboru a nechci tolik dlouho hovořit. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Grazie, signor Presidente. Abbiamo... Děkuji mnohokrát. Někteří kolegové požádali o slovo. Nejprve pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní prezidentko za to, že jste nás seznámila s vašimi zásadními cíly. Já rak, jako Rakušák jsem stále ještě smuten nad tím, že Švýcarsko není členem EU, ale nechci vás nějak lákat do EU. Mě by zajímaly dvě věci. Kde vidíte největší manévrovací prostor pro těsnější a zlepšené vztahy mezi EU a Švýcarskem, kde lze udělat kroky mimo rámec členství, kde by se ještě dalo něco udělat. Já mám zkušenost se švýcarskou politikou a zjistil jsem, že švýcarská politika se nyní stala velice aktivní a má mnoho společných rysů s evropskou politikou. A proto bych vás chtěl požádat, abyste nám sdělila svou vizi budoucích kroků. A další téma je ožehavé. Je to otázka bankovního tajemství. Já jsem ze země, která je také velice hrdá na bankovní tajemství. Já osobně jsem trošku jiného názoru, ale vaši kolegové vyjednali dohodu s Německem, ale já vím, že tato dohoda je ještě ve Spolkové radě zablokována a existuje situace, že mnoho lidí v Řecku si říkají, že ti chudí dostávají menší platy a musí platit daně a bohatí již přesunuli své peníze do Švýcarska. Já se domnívám, že bankovní tajemství slouží k ochraně bohatých lidí z hlediska různých takových machinací a jsou především také chráněni před zdaněním. A já si myslím, že toto není spravedlivé. Proto se vás ptám, jak to vidíte vy, jak je to opravdu pravda, že bohatí řekové opravdu již dávno uložili své bohatství ve Švýcarsku? To je otázka, kterou stále občané Evropské unie kladou a mě by zajímal váš. Děkuji vám, pane Svobodo. Pan Panzeri je sice ze stejné frakce, ale bohužel musí odejít dřív, tak proto mu nyní dávám slovo. Prosím, socialisté a demokraté. Ano, to jsme my. Hovořím za socialisty a on hovořil za demokraty. Kolega, děkuji vám. Děkuji vám, paní prezidentko, já mám na vás dvě otázky. A jsem rád, že se s vámi opět setkávám po našem setkání v Tunisku, protože my již jsme hovořili o nutné spolupráci po novém poměru sil na severu Afriky a tady se to netýká pouze humanitární pomoci. Vy jste také hovořila o restituci majetků, které byly vyvedeny do různých zemí i do vaší země tady existuje řešení pro všechny arabské země, ale nestačí pouze říci, že vrátíme majetky, ale jedná se také o příslušný legislativní proces. Chtěla, chtěl jsem se zeptat, kam až legislativní proces dospěl, aby restituce majetku byla možná především v zemích, které tyto majetky bezpodmínečně potřebují Další důležité téma u spolupráce je také mobilita. Vaše země je autonomní a svrchovaná. Samozřejmě je také na tuto suverenitu hrdá, ale ptám se, je Švýcarsko ochotné také je ochotné se Švýcarsko podílet se e, na ve akcích EU, jestliže bude nový proces mobility v jižní části Evropy, tak aby nedošlo k nekoordinovaným akcím, i když toto je všechno velice důležité. Jste ochotná si sednout společně s EU k jednomu stolu a diskutovat o imigrantských tocích z jihu. Děkuji vám, pane Panceri. Já dám okamžitě slovo paní prezidence, aby v diskuse byla skutečně živá. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo. Zareaguji na pana Svobodu a pana Panzeryho eh, k otázce Severní Afriky obecněji a poté se detailněji vrátím eh, k penězům diktátoru K Severní Africe Litová povstání, eh, která, ke kterým došlo na jižním břehu Středozemního moře, mají dopad eh, u nás, stejně tak jako jinde v EU. A my jsme se snažili té výzvy co nejrychleji dostat zareagovat na ní. Švýcarsko nemělo příliš dobré vztahy s tuniským režimem pana Benalího, protože jsme si dovolili eh, kritizovat jeho režim kvůli nedostatku, kvůli nedodržování tedy základních svobod, zejména svobody projevu v roce 2005 a ehm, Dostalo se nám za to velmi negativní reakce ze strany tuniské, tuniské státní moci. S Libii jsme měli neexistující vztahy nebo velmi špatné. Eh, možná jste sledovali také eh, ty, ty peripetie kolem dvou eh, švýcarských rukojmí zadržených v Libii, to znamená oficiální i lidské vztahy s touto zemí skutečně uvízly prakticky na mrtvém bodě. A z toho důvodu jsme reagovali velmi rychle na vývoj a na události, ke kterým došlo v Tunisku, v Egyptě, v Libii. Eh, a intervenovali jsme ne pouze, to správně eh, potrhujete, ne pouze formou humanitární pomoci, ale také eh, pomoci transformaci, tvorbě pracovních míst a také téma peněz eh, diktátorů, té majetku diktátorů, bylo ve středu naší pozornosti, našeho zájmu. Proč? Eh, Švýcarsko eh, to vnímá tak, že tento majetek těm konkrétním jednotlivcům nepatří, patří celému lidovcům obyvatelstvu, kterým je třeba tyto peníze co nejrychleji vrátit. To je postoj, který sahá dále do minulosti. My jsme měli skutečně průkopnický postoj k, k navracení majetku. Například eh, pokud o praní špinavých peněz máme eh, jeden, jednu z nejpřiz, jedny z nejpřísnějších norem a máme také zaveden eh, prevenční pilíř v této souvislosti, takže banky a finanční zprostředkovatele musí nejenom znát jméno majitele účtu, ale také jeho finanční pozici. To je tedy to, Eh, je tedy ta, ten eh, prevenční pilíř a pokud dojde k nějakým podezřením, musí být hlášena. Eh, dále druhou složkou je konfiskace, zablokování a restituce majetku. V případě režimu Benalího, Mubaraka, Kadáfího jsme zablokovali tyto prostředky a to velmi rychle, tak, aby nemohly být převedeny jinam. Jakmile ty finanční prostředky byly zablokovány, to ještě neznamená, že jsou skonfiskovány. Ty prostředky musí ještě projít Eh, normálním soudním eh, řízením, aby mohlo dojít ke konfiskaci a mohly být vráceny. Eh, my jsme právním státem, takže tyto postupy, tato řízení mohou trvat i více jak několik měsíců. A to je právě ten, ten problém, ta potíž. V této oblasti tedy já jsem navštívila Tunisko v rámci té pracovní skupiny EU e Tunisko a Zájem Švýcarska bylo, Švýcarska bylo zjistit, jak můžeme urychlit postup tak, aby tyto prostředky, které byly zablokovány na eh, kontech ve Švýcarsku, ale také v jiných zemích, mohly být co nejrychleji vráceny. Poté jsme ve Švýcarsku přijali zákon, abychom usnadili konfiskaci a restituce v případě, že eh, eh, země původu těchto prostředků Eh, nesplácí. To nebyl případ Tuniska. Tunisko eh, se obrátilo na nás žádostí o soudní řízení. My jsme spolupracovali s Tuniskem tak, aby tato žádost mohla být eh, vyřízena, ošetřena a aby, aby, abychom ve, v partnerské spolupráci mohli věci urychlit. Nicméně přece jen to dlouho trvá a jedna možnost, jak skutečně zrychlit to řízení, by byla by byla rezoluce Rady bezpečnosti OSN, eh, která by stanovila eh, konfiskace těchto prostředků, tak v tom případě bychom o tom mohli restituovat. Eh, tak tomu nebylo v případě Libie, v případě, v případě všeho, co náleželo orgánům státu, není problém. Na to máme rezoluci OSN, je tam sankční výbor v OSN, který rozhoduje, protože Eh, protože v případě Libie tady jde o rozhodnutí OSN, ale pokud jde o eh, Tunisko a Egypt, eh, tam takové rozhodnutí nemáme a domníváme se, že nejrychlejší by bylo jít tady použít stejný mechanismus jako v případě Libie, to znamená použít rezoluci Rady bezpečnosti OSN, což by nám umožnilo, umožnilo tyto prostředky konfiskovat a následně restituovat. Nicméně Švýcarsko chci tady zdůraznit, že Švýcarsko eh, nevidí jako svůj zájem eh, schraňovat na svém území prostředky, eh, prostředky takovýchto politických režimů. Více jak 5 miliard švýcarských franků bylo již zrestatováno zemím původu, respektive z těch 5 miliard jsme již zrestatovali 1,7 miliard. Nejvíce to bylo v případě Nigérie, kde jsme restituovali 800 milionů dolarů. Tolik tedy eh, k prostředkům skorumpovaných režimů a eh, naší intervence v severní Africe. Pane Svobodo, vy jste mi položil dotaz, v jaké oblasti můžeme optimálně spolupracovat s Evropskou unii v oblasti zahraniční politiky. Já si myslím, že už jsem odpověděla, pokud je o Severní Afriku. Mohu také poskytnout odpověď, eh, pokud je o Balkán. Samozřejmě již existuje příslušné partnerství. Švýcarsko je součástí mise EULEX v Kosovu, eh, této odborné tedy mise, specializované mise. Eh, u nás žije poměrně hodně eh, hodně lidí, kteří pocházejí z Balkánu, což také vysvětluje náš zájem o tento region Evropy a také to vysvětluje naše působení v tomto regionu, kde postupujeme ruku v ruce s Evropskou unii. Takže abych to shrnula, Švýcarsko má eh, evropskou politiku, přestože není členem EU, eh, e eh, vede také politiku sousedství se státy, jako jsou státy Severní Afriky nebo Ukrajina nebo jiné země, které leží při hranicích Evropské unie a jsou blízké našemu kontinentu. Tady si myslím, že naše zájmy jsou naprosto konvergentní, blízké a spolupracujeme opravdu ruku v ruce. Dále, pokud je o otázku bankovního tajemství, tady opět dovolte, abych uvedla, že nám nejde o to, aby eh, ve Švýcarsku byly, byla uchovávána aktiva a kapitál, eh, které unikly, byly vyvedeny ze, ze zemí původu. Proto jsme se připojili eh, k normám OECD, přijali jsme je v roce 2009, pokud je o výměnu informací ve fiskální oblasti a vedeme tedy eh, příslušnou politiku s tím, že eh, s tím, že přizpůsobujeme také dohody zabraňující dvojímu zdanění. Takovýchto dohod máme asi 30 s jednotlivými zeměmi a všechny jsme je přizpůsobili těmto novým normám OECD. To znamená, že výměna informací bude probíhat i v případě, i, tady v oblasti daňové, což dříve v případě eh, podrobení těchto prostředků zdanění, což tady dříve tak to nefungovalo. Dále eh, také chceme aplikovat politiku čistých peněz a Ty dvě dohody mají jednu společnou věc, a totiž, že jde o zdanění, eh, zdanění úspor. V této věci má Švýcarsko s EU dohodu eh, s tím, že to není s tím, že to je tady eh, strážková daň ve výši 35 a, a očekáváme zdanění, respektive tam se teď čeká na následné zdanění určitým subjektem, zatímco A, a pak je zde tedy ta daň, která je už definitivní, jde o daň z dividend. Tam je to širší, než, než je rozsah dohody o zdanění úspor. A cílem u této daně je zabránit tomu, kdy občan, daňový poplatník Evropské unie či jiné země má svůj majetek, svá aktiva ve Švýcarsku, aby tedy se nemohlo vyhnout daní ve své zemi původu. Eh, z tohoto důvodu je také eh, ta míra zdanění eh, stanovena podle toho, jak je to nastaveno v zemi původu. Dále jste mi položili otázku ohledně Řecka v této souvislosti. Řecko má zájem o uzavření dohody tohoto druhu se Švýcarskem a my jsme vždy říkali, že jsme připraveni jednat eh, se zeměmi, které by měly zájem o uzavření takové dohody. Eh, ještě jednou, rozhodně není naším zájem eh, sloužit nějak obcházení daňových úřadů v zemích původu. A pokud je o e, srážkovou daň přímo u zdraje, to je jednak možnost, jak řešit e, problémy minulosti, ale také, je to pohled, e, také jde o pohled do budoucna, že jde o kompatibilitu, slučitelnost s placením daní a ochranou na jedné straně tedy a ochranou také soukromého zájmu, což je věc, která vždy Švýcarsku ležela velmi na srdci. A, možná ještě moje kolegy mě doplní. Dámy a pánové, i já jsem ráda, že dnes vedeme tuto výměnu názorů. Chci se zmínit Eh, chci se vyjádřit k otázce, kde vidíme další prostor pro lepší spolupráci mezi EU a Švýcarskem. Nejdříve chci zdůraznit, že náš výbor pro zahraniční věci Národní rady se pravidelně zabývá evropskou politikou. Evropská politika patří mezi naše zahraničně politické priority, které také doprovází těsně eh, činnost parlamentu. Já vidím ještě dvě oblasti pro těsnější spolupráci mezi EU a Švýcarskem, neboť tato spolupráce je již velice těsná. Za prvé máme ještě jisté hospodářské překážky, protože Švýcarsko je třetím státem a není součástí jednotného trhu a není součástí celní unie, má vlastní měnu a tak dále, ale máme velice eh, čilou hospodářskou výměnu. Jak jsme slyšeli, 60% našeho exportu jde do EU a 80% importu z EU přicházejí do Švýcarska. Ale teprve ve dochází k sektoriálnímu otevření trhu. Existují určité oblasti, kde hodláme také provádět reciproční otevření trhu z obou dvou stran. Potom druhou oblast, kde vidí možnost pro těsnější spolupráci, to je politická a institucionální činnost. Jak již paní prezidentka také zmínila, tak my i e, vůči třetím státům postupujeme často společně s EU. Také jsme činí na straně po boku EU v rámci mezinárodních organizací. A Evropský parlament dnes má větší, důležitější politickou roli a právě proto by měla být také posílena institucionální spolupráce mezi našimi parlamenty. Již byla zahájena intenzivní výměna mezi oběma výbory Evropského parlamentu a švýcarským parlamentem, ale i také dnešní výměna názorů je velice důležitá, tak abychom zintenzivnili další dialog a vzájemné pochopení. Pane předsedo, zapomněla jsem odpovědět na otázku týkající se procesu mobility. Eh, účastníme se šengenského eh, prostoru a také eh, dublinské, dublinské dohody, dublinské umluvy. Během jednání ministru vnitra Švýcarsko zaujalo stanovisko, které se blížilo stanovisko na většiny členských států Eh, to znamená, eh, jsme proti extrémům. Výborně. Nyní dávám slovo panu Danžánovi, předsedovi podvýboru. Paní prezidentko, zmínila jste se o roli vaší zemi v mnoha oblastech, je tedy roli určitého eh, samirčího orgánu, eh, jak v oblasti Balkánu, eh, tak i Kavkazu. Toto je region velmi citlivý a proto se chci zeptat, jak se díváte na možnost navázání vztahů mezi Ruskem a Gruzií Eh, zde eh, onen eh, dialog z Ženevy přinesl málo výsledků a dále se chci zeptat, zda podobně jako v případě Balkánu máte možnost navázat na zprostředkovatelské práce a také navázat na snahu Evropy. Vychází Švýcarsko také se snah Evropské unie anebo eh, eh, aplikujete zvláštní mechaniku v tomto zprostředkování? Děkuji. Nyní dávám slovo panu Lunáčkovi. Merci, monsieur le président, et aussi de moi, madame. Vítám eh, vás eh, jménem eh, zelených. Budu pokračovat v Němčině. Já jsem ze sousední země, tedy z Rakouska jako pan eh, Svoboda, jako Rakušanka i jako Zelená bych byla ráda, kdyby Švýcarsko se stalo členem Evropské unie, ale vím, že to je jenom přání. Možná, že se to ale jednou podaří. Musím přiznat, že vlastně nechápu, proč ve Švýcarsku existuje tolik lidí, eh, kteří eh, nechtějí do toho mluvit a přitom tolik platí, ale to je jistě debata na jindy. Chtěla bych bych se zmínit o zahraniční politice, ale také o otázce bankovního tajemství. Již jste se zmínila o západním Balkánu. Já si velmi vážím účast Švýcarska v rámci Eulexu. Já jsem zpravodajkou za Kosovo v tomto Evropském parlamentu a vím, že Švýcarsko má eh, velikou diasporu z Kosova. Vím, že eh, žili eh, mnozí také v Ženevě. V rámci rámci Evropské unie však je ten problém, že ne všechny evropské státy uznaly eh, Kosovo jako stát. Vidíte vy, prosím, určitou možnost eh, jako nečlenský stát EU propagovat uznání eh, Kosova? Jistě by pro Evropskou unii bylo smyslně, smysluplnější, kdyby eh, toto uznání bylo široké. Ohledně Jižního eh, Kavkazu a byla položena určitá otázka mým předřečníkem. Eh, Víme, že tam pracuje paní Taliavini. Ona pracovala velmi hodnotným způsobem na těchto problémech a také v prevenci vojenských konfliktů. Je nezbytné toto ještě eh, také posílit eh, již před vznikem konfliktu. Zajímalo by mě, jak ženevské rozhovory i další možnosti posuzujete. Nyní k bankovnímu tajemství. Já si velmi vážím toho, co jste řekla, že Švýcarsko chce být průkopníkem. Zmínila jste se o zákonu o špinavých penězech a řekla jste také, že Švýcarsko nemá zájem mít ve Švýcarsku peníze, které eh, tam jsou vloženy eh, těmi, kteří unikají eh, fiskálnímu zatížení v jejich zemích. Ale ohledně Švýcarska zde je na 200 miliard eh, euro ze Řecka ve Švýcarsku. Jsou to peníze nezdaněné a vy eh, přemýšlíte o eh, zavedení daně u zdroje, strážkové daně, také pro tyto prostředky. Jaké možnosti tedy vidíte právě v souvislosti s tou dramatickou krizí, kterou prožíváme? Jaké možnosti vidíte ještě před eh, danou dohodou eh, toto prosadit, eh, tak aby ty nezdaněné peníze z jednotlivých členských zemí a především Řecka toto tyto prostředky dále dát k dispozici a nedržet ve Švýcarsku. Děkuji. A nyní pan Rubik místo předseda delegace pro vztahy se Švýcarskem. děkuji. pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za toto setkání a chci také omluvit pana Gelegena. Je také důležité, že se v rámci dlouhodobých vztahů snažíme dělat nový pokrok. A Švýcarsko vždy bylo také modelem pro Evropu, má 26 kantonů, tři jazyky celá léta byla tato země velice úspěšná a nyní je v EU 27 zemí a 23 zemí. My jsme se hodně od Švýcarska naučili a ještě v budoucnosti se od Švýcarska hodně naučíme, například tu daně z přidané hodnoty, které je u vás opravdu pokrokově organizována a z tohoto systému by mohla také profitovat EU a také v případě děje záchrany UBS by se také Evropská unie měla poučit z toho, jak to Švýcarsko zvládlo. To je taková modelová role. Také děkuji za to, že v oblasti energie máte kontakty s pokrokovými silami v Iránu a také jste na sebe vzali roli zprostředkovatele, protože paušální odsudky nejsou nikdy dobré a měli bychom se zaměřit na ty, kteří jsou ochotni rozvíjet společně s námi pozitivní eh, strategie a ne pořád porušovat lidská práva. V energetické oblasti by bylo také dobré, kdyby Švýcarsko vstoupilo či přistoupilo k EZE, k Evropské regulační agentuře, neboť EZA také zodpovídá za to, že při přenosové sítě v Evropě budou v budoucnosti dobře využívány a také skladovací kapacita ve Švýcarsku je možností, jak e, v případě výpadku jaderné energie se postarat o obnovitelné energie. A také zde existuje program Erasmus Mundus a tak by mohl být také posílen výzkumný program po Evropské unii. My jsme o tomto diskutovali s Švýcarskem s mnoha delegacemi a výbory. Tato, dele, tato spolupráce je velice dobrá a přejeme si ještě další silnější spolupráci. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Rubiku. Pan Salafranka. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vás vítám, paní prezidentko. Srdečně také vás vítám mezi námi a mám velkou radost z toho, že jsem se zúčastnil zřízení Task Force v Tunisku. Já jsem doprovázel paní Ešten a já jsem také viděl, jak pozitivně vaše země přispěla k celému dění, například také, jak zareagovala v otázce praní špinavých peněz a také při návratu majetku do Tuniska. Vy jste opravdu vykonali konstruktivní práci. Je mi líto, že jsem přišel pozdě na tuto schůzi, bohužel jsem měl jiné povinnosti, ale domnívám se, že Švýcarsko by mělo být angažovaným partnerem v rámci EU a v Evropě a společně bychom ře- měli řešit globální problémy. My myslím tady na dluhovou krizi, na globální hospodářství, také na boj proti organizovanému zločinu a také například bychom měli společně řešit e, otázku míru v Kolumbii, protože tam se Švýcarsko velice angažovalo v boji proti terorismu. A také pokud se týče ochrany přírodních surovin, v této oblasti má Švýcarsko také skvělou tradici a Švýcarsko také se velice stará o bezpečné energetické zdroje a podobně. Švýcarsko patří do šengenského prostoru. My také společně sledujeme demografické změny a v této souvislosti také byla sepsána zelená kniha. Mám tady ještě jednu věc, která je vzájemná já se domnívám, že když se ucházíme o různé pozice na mezinárodní scéně, tak bychom neměli si vzájemně konkurovat. Já to říkám proto, protože bývalý ministr zahraničí Belgie zde byl ve výběru a jeden švýcarský kandidát posléze vyhrál, ale byly tři členské státy, které byly pro švýcarského kandidáta. Tento kandidát byl také vysoce kvalifikovaný. Takže to je všechno. Děkuji vám, paní prezidentko, děkuji vám za vaše veškeré úsilí, které vykonáváte. Vaše přítomnost Tunisku byla velice přínosná v souvislosti s událostmi v této oblasti. Děkuji vám, pane Salafranco. A na závěr pan Šváb. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní prezidence Kamirej za návštěvu v Evropském parlamentu. Tím také vyjadřujete, že Evropský parlament je plně v roli spolulegislativce, který své úkoly bere vážně. Pan předseda mě také přivedl k tomu, abych řekl, že výbor pro zahraniční politiku je možná příliš politický pro to, abychom hovořili o určitých problémech bilaterálních vztazích Švýcarska a členských států Evropské unie. Byl bych velmi rád, paní prezidentko, kdybyste přijela ještě jednou a navštívila i jiné výbory tohoto parlamentu, abychom mohli hovořit i o jiných problémech. Já bych eh, však eh, se chtěl vrátit k tomu, že Švýcarsko není eh, členem eh, jednotného trhu, což je dost odvážné tvrzení. Když se podíváme na hospodářské propojení, pak eh, můžeme skutečně tvrdit, že Švýcarsko je jednou z nejvíce aktivních zemí na jednotném trhu, k čemu už vám gratuluji. Myslím si, že i v budoucnosti by to tak mělo být a mělo by to být ještě posíleno. Z toho však vyplývají i politické závazky, které nejsou vždycky jednoduché pro vaši vládu řádu Ve vašem systému přímé demokracie to je spojeno s určitými obtížemi. Nebylo by však správné zbudit dojem, že Švýcarsko není součástí jednotného trhu. Ten opak je správný, ale je nutné to také v Evropě i doma eh, také eh, zastávat. A to bych byl velmi rád, kdybyste udělala. Děkuji vám a předáme eh, paní prezidentce možnost, aby odpověděla na tyto otázky. Eh, eh, Já bych eh, se chtěla zastavit u mírové politiky, u zprostředkovatelské politiky. Zde jste hovořili o Gruzii a Rusku. Chtěla bych eh, tedy říci, že tam jsme s prostředkovatelem, jsme mediátorem a eh, objektivně tedy zprostředkováváme mezi oběma stranami. Eh, jak tedy ve vstupu eh, Ruska do eh, VTO, tak i jinde. Není jednoduché zde najít neutrální řešení ve smyslu statutu. Jistě si dovedete představit, jaké jsou problémy například v souvislosti s Jižní Osecí v této souvislosti. Eh, podle obtíží, eh, které tato zprostředkovatelská role přináší, eh, dokáží posoudit. Ony komplikace jsou obrovské a jednotlivé strany reagují na tyto problémy velmi emocionálně. Tato mediace byla požadována oběma stranami. My nikdy neintervenujeme bez takovéhoto požádání Eh, není to na základě naší vlastní vůle. Obě strany eh, musí být eh, zajedno v tom, že takovouto mediaci chtějí. Já znám obě dvě strany velmi dobře a nechci komentovat jejich politické stanovisko. Jsem neutrální, tak jak je to nezbytné. Jsem velmi ráda, že dojdeme k jakž takž uspokojivému výsledku. Samozřejmě, že ani jeden, ani druhý není úplně spokojen, ale my se snažíme eh, dosáhnout eh, kompromisu eh, jak pro Rusko, tak i pro druhou stranu. V těchto aktivitách nejsme nijak propojeni s Evropskou unii. My vždy pracujeme na základě žádosti obou stran a obě strany nejsou v Evropské unii. Takže jako mediátoři pracujeme mezi dvěma stranami, ale přesto chceme vždy velmi dobře informovat o těchto aktivitách další subjekty na mezinárodním poli Evropskou unii Eh, která se zúčastní eh, dalších eh, jednání, například v oblasti obchodu s Ruskem. V ostatních eh, procesech eh, to bylo podobné. Eh, Arménie, Turecko, tam vždy také jdeme jedním směrem se evropskými partnery. Tam pracujeme nikoliv na mandát USA nebo Evropy, nýbrž stran, které stojí proti sobě. Ohledně otázky Kosova a Balkánu, Chci říci, že se zúčastníme Eulexu, KFORu v Kosovu a patříme eh, k těm mm, zemím, kde také eh, používáme vojenskou moc. Je to jedna z mála zemí, kde máme naši eh, vojenskou moc. Je tam asi 200 našich vojáků. Účastníme se Euforu v Bosně tam máme eh, vojenský kontingent, který je mnohem menší. Pro nás je Kosovo důležité, jak jste, madam, zdůraznila, také kvůli eh, tomu, že máme mnoho obyvatel z Kosova v naší zemi a je to také první země, eh, kde postupujeme status before standards. To znamená, že tam se dostáváme nejdříve k tomu, že eh, pracujeme na právním státu předtím, než zavádíme další eh, opatření. Jistě se eh, zeptáte, co to má znamenat. Naše standardy to ještě nejsou, ale my tam máme tedy jednoho partnera, se kterým můžeme hovořit. Také Evropská unie se ním může hovořit. Jsme tam přítomní a to je velká výhoda Eh, v eh, srovnání s tou předcházející situací. Ohledně otázky bankovního tajemství. Eh, těch 200 miliard, která posílí Řecko, nenutně dorazily do Švýcarska. Lidé někde velmi nadhodnocují, co je v trezorech A lidé někdy velmi nadhodnocují, přeceňují uh, možnosti trezorů švýcarských bank. Uh, my jsme tady zahájili jednání s, Řeckou, kte, s Řeckem, které uh, vyjádřilo svůj zájem o strážkovou daň uh, ustroje. Máme už podobné dohody dvě s Německem a Velkou Británií a tento podobný model může posloužit i v jednáních e, s dalšími zeměmi a nemusí ani jít výhradně o členské státy EU. Eh, může jít o jakoukoliv zemi, která by měla zájem o podobný mechanismus. Pokud je o proces integrace, já vám děkuji, pane Rybigu, že jste poznamenal, že eh, proces integrace, tak jak je veden v Evropské unii, je svým způsobem eh, proces integrace, který už předtím běžel po 720 let a umožnil založení Švýcarska vlastně až do poloviny 19. Eh, století. Šlo o eh, jednotlivé státy, které měly každý svůj, eh, svůj vlastní měnu, měly uplatňovali cla a tak dále, ale postupně tato uskupení postupovala své pravomoci federální úrovni či konfederální úrovni a v podstatě podobně můžeme vnímat proces integrace v Evropské unii. Evropská komise také mývala systém rotace a stále existuje systém rotace předsednictví, který je trochu podobný e, rotujícím předsednictvím e, v naší e, konfederativní radě švýcarské. Pokud je o energetiku, v energetické oblasti vyjednáváme nyní s Evropskou unii dohodu týkající se elektřiny, zejména tranzitu, eh, elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jde o také stabilizaci dodávek elektřiny. Eh, Švýcarsko je transitní zemí mezi jihem a severem Evropy a z tohoto hlediska myslím, že jak Evropská unie, tak Švýcarsko mají zájem na uzavření takové dohody. Eh, nicméně uzavření takové dohody by jeho uzavření, nebo říkat brání, ale e, řekněme, zdržují jej institucionální otázky. Někdo z vás řekl, že e, je poměrně troufalé, byl se to vy, pane Švábe, je troufala říci, že Švýcarsko není členem jednotného vnitřního trhu. Švýcarsko není takovým členem. Má sektorový přístup na jednotný vnitřní trh, to znamená, má tento přístup v oblastech, na něž se vztahuje ta či ona dohoda, ale nemáme obecný přístup na jednotný vnitřní trh. To je právě eh, příznačné pro tu bilaterální, bilaterální cestu. Máme uzavřeny bilaterální sektorové dohody a partnerství eh, realizujeme pouze v oblastech, na něž se vztahuje podobná dohoda. Například eh, máme partnerství v daňové oblasti, jde o oblasti, na které se vztahuje dohoda o zdanění eh, úspor. Dále eh, v oblasti migrace je to řízeno Dublinskou umluvou nebo v oblasti přístupu na trh zemědělský, na některé části zemědělského trhu. Máme tady tento přístup pouze v oblastech pokrytých příslušnou dohodou. Nemáme obecný přístup na jednotný trh. Švýcarsko není členem EU a tento bilaterální mechanismus znamená, že obtížné si představit, že například vyměnou za obecný přístup by Švýcarsko mohlo eh, automaticky eh, aplikovat eh, vyvíjející se, přejímat vyvíjející se legislativu. Řešíme to institucionální téma z důvodu důležitých i pro Švýcarsko. Jde nám o zjednodušení vztahu, které začaly být příliš příliš složité. Máme řadu smíšených výborů a podvýborů a eh, i pro nás hrozí, že už se v tom ztrácí ten hlavní cíl, eh, že eh, prostě se veškerá snaha už potom věnuje pouze na obospodální témat řízených bilaterálními smlouvami. Takže proto se věnujeme řešení tohoto institucionálního mechanismu s Evropskou komisí. Pan, pan Barroso preferuje celkový přístup, koordinovaný přístup, to znamená Všechna témata, která jsou zajímavá pro obě strany, eh, jsou na jednacím stole, včetně institucionálních otázek a vše musí být vedáno v rámci jediného balíčku. Eh, jde o třetí balíček bilaterálních eh, jednání se Švýcarskem. Opět řeknu, že pro Švýcarsko jde o možnost privilegovaného partnerství s Evropskou unii. Jste naším hlavním partnerem hospodářským, politickým a je naším přáním posilovat dále tyto vztahy. E, status quo, to si uvědomujeme, nepředstavuje řešení. Je třeba vnes do toho větší dynamiku, posílit e, to, ten bilaterální mechanismus a to bude možné prostřednictvím jednání, která nebudou jednoduchá. E, to jistě ne ani pro EU, ani pro Švýcarsko, ale je naší vůlí vystupovat konstruktivně v tomto partnerství s EU. Pokud je o problémy sousedství, které zde byly evokovány, je jasné, že Eh, ty problémy existují, mezi sousedy často dochází k sousedským sporům. Eh, tady opět máme pracovní skupinu, která eh, usiluje o hledání praktických řešení pro problémy v sousedství. Existuje tripartitní pracovní skupina a myslím si, že se podaří nalézt řešení. Chci říct, že my zaznamenáváme stejné problémy eh, v našich vztazích se sousedskými zeměmi. Švýcarské podniky eh, jen velmi obtížně působí například na italském či francouzském území kvůli překážkám eh, volnému pohybu. A je třeba hledat řešení oběma směry Eh, nicméně k tomu, bych, eh, k tomu bych ještě doplnila něco ohledně volného pohybu osob. Švýcarsko ve všedném hlasování přijalo dohodu o volném pohybu osob. Eh, Švýcaři a švýcarky si to přáli. Přijali jsme tedy toto dohodu o volném pohybu osob s doprovodnými opatřeními. Jejich cílem je zaručit Eh, osobám pocházejícím z EU a pracujícím ve Švýcarsku stejné eh, pracovní podmínky a stejné odměňování jako, eh, jako mají místní občané, tak aby nedocházelo k mzdovému dumpingu. Ale jsou zde problémy. Jistě znáte tyto problémy mezi také členskými státy EU, ale situace švýcarská je specifická, protože velký počet migrantů přijíždí do Švýcarska eh, v roce 2008 nějakých eh, to bylo nějakých 4 eh, tisíce Němců měsíčně, kteří se usazovali v, v curišském regionu. Dnes máme 250 tisíc osob pocházejících z EU, které každý den dojíždějí do Švýcarska za prací. Jsme velmi otevřenou zemí, ale doprovodná opatření, která byla přijata zároveň s dohodou o volném pohybu osob, té Švýcary, jsou, tato doprovodná opatření jsou velmi důležitá pro eh, přijatelnost eh, tohoto režimu eh, pro práce migrantů, které my potřebujeme, ale některé to občas trápí, protože v tom vidí nekalou konkurence vůči místní pracovní síle. Myslím si, že nejsme jediní, kdo zakouší tyto problémy. Švýcarsko vždy vystupuje konstruktivně ve svých partnerstvích Eh, například eh, s Německem jsme zasedli k jednacímu stolu a eh, myslím, že musí být možné tyto problémy vyřešit prostřednictvím konkrétních praktických opatření. Myslím, že jsem již odpověděla všem, možná ještě paní kolegyně doplní. Děkuji srdečně. Chci ještě jednou zdůraznit, že jak pro členské státy EU, jakož i pro Švýcarsko existují stejné globální výzvy a v zahraničně politických záležitostech hodláme tyto výzvy také společně řešit. My jsme tady slyšeli o různých regionech, to je Balkán, Severní Afrika i Kavkaz. My nezdílíme pouze naše zemědělskou polohu, ale také na základě historie, na základě velkého počtu jazyků ve Švýcarsku a také na základě mm, velké kulturní rozmanitosti sdílíme hodně hodnot společně s Evropou a právě proto máme velký zájem o spolupráci s členskými státy. My jsme ve, Švec, ve Švýcarsku také zač, zažili dluhovou krizi před 20 lety. Počátkem 90. let různé malé a střední přední bankovní ústavy musely být zachráněny jak federací, tak i kantony. To vedlo tak také k větším dluhům veřejných e, sektorů. A to jsme také museli řešit. My jsme to zvládli tak, že jsme vytvářeli nové úsporné balíčky, ale také jsme navrhli nový institucionální nástroj a to byla dluhová brzda, která byla schválená referendem a to vedlo také k tomu, že nemůže jedna generace v politice peníze vydávat a dalšího zase spořit. A sice dospělo se k tomu, že je třeba řádným způsobem zacházet s veřejnými penězi tak, aby se dluhová spirála dále nerozvíjela. A v této oblasti je Švýcarsko také postiženo tím, že jednotlivé členské státy se dostaly do dluhové krize, boď i v této oblasti bychom si měli vyměňovat zkušenosti a názory. Švýcarsko není de juro členem jednotného trhu, ale de facto jsme velice propojeni, což je vidět také na tom, že 1,1 milionu evropských občanů žije ve Švýcarsku a 400 tisíc Švýcarů žije v EU. To znamená, že dochází k této výměně i na osobní úrovni a také každodenně se setkávají lidé, kteří přejíždějí hranice, tak aby buď to pracovali ve Švýcarsku nebo v jiné sousední evropské zemi. Já bych vám za sebe chtěla poděkovat za váš velký zájem a doufám také, že povedeme konstruktivní dialog na parlamentní úrovni mezi Evropským parlamentem a švýcarským parlamentem. Grazie. Děkuji vám, paní prezidentko, a děkuji taky paní Mavalde. Chtěl bych po tomto potlesku říci výslovně, že vám děkujeme. Mnozí kolegové měli veliký zájem o tato témata. Chtěl jsem pouze vysvětlit jednu věc a slice, slyšeli jsme o paní Mavalder o pokroku v určitých oblastech. Dnes jsme zorganizovali takovouto výměnu názorů a bilaterální vztahy, finanční služby, doprava, životní prostředí jsou eh, doplňkové eh, otázky. My jsme se však snažili toto vše propojit, protože všechno vlastně patří do oblasti zahraniční politiky. Nejde vždy eh, pouze o téma bilaterálních dohod. Naše setkání také na základě té skutečnosti bylo stvrzeno, že náš eh, předseda Buzek navštívil vaši zemi. Eh, při své návštěvě byl doprovázen předsedy výborů, takže máme tento celkový kontext. Proto je důležité, že jsme se mohli setkat právě v tomto výboru. Děkuji vám, přeji další eh, dobrou práci, šťastnou cestu domů a těším se brzy na shledanou. Eh, abbiamo eh, dieci minuti di attesa perché... Máme desetiminutovou přestávku, neboť hlasování začne přesně v době, na které jsou naplánované. Takže začneme za 10 minut a opět zahajíme naše jednání přesně v 16.30. Vabbè. Bene, allora sono le 16.30, e quindi possiamo dare inizio alla... Děkuji, už je 16.30, takže můžeme začít eh, naším zasedáním a hlasováním. Ale ještě bych rád navrhl, abychom změnili pořadí hlasování. Kolegyně Makovej tady totiž ještě není. Takže pokud byste všichni souhlasili, začal bych koncem. Až přijde paní kolegyně Makovej, tak se budeme věnovat první eh, otázce. Pokud všichni souhlasíte, začneme bodem 10 EU a Mezinárodní trestní soud čelit problémům a překonávat potíže. Je to zpráva pana Kreisler-Dörflera. Prosím, abychom se připravili na hlasování. 62, staženo 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se Přijato 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno 67 pro, proti, zdrželi se, taženo 68 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl, že je to schváleno, ale nejsem si jist. Takže elektronicky to přeskoumáme. 68 elektronické hlasování, prosím. Končím hlasování. 21 ku 14 schváleno, 69 pro proti, drželi se, zamítnuto, dále staženo, 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 73, 74 staženo, 72, takže elektronická kontrola 72. Hlasujme elektronicky. Vždy máme někoho, kdo nestačí odhlasovat, ale končím hlasování. 22 ku 17, takže zamítnuto 75 pro, proti, drželi se, schváleno 76 pro, proti, drželi se, zamítnuto 77 pro, proti, Zdrželi se? Zdá se mi, že to je zamítnuto, ale nejsem si jist, takže ještě jednou elektronické hlasování o 77. Zahajuji hlasování 77. Končím hlasování. Přijato. 25 ku 19, takže přijato. 78 plus ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 81 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato a nyní 86 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, drželi se, přijato. 87 nikoliv, kompromis 3, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 91, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 93 pro, proti, drželi se, přijato. 94 pro, proti, drželi se. Já se domnívám, že to bylo zamítnuto, ale ověříme si to. Takže elektronické hlasování o 94. Končím hlasování. 22 pro, 23 proti, takže zamítnuto. 95 pro, včetně ostního pozměňovacího návrhu, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99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 A nyní 114 eh, pro, proti, drželi se, přijato. 115 staženo, 116 pro, proti, drželi se, přijato. 117, 118, to je totéž, eh, takže pro, proti, drželi se, přijato. 119 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122, ověříme to elektronicky. Zahojí hlasování. Hlasujeme o 122. Možná jsme eh, neviděli všechny, takže končím hlasování 122. 35 eh, proti, 21 pro, zamítnuto. 127 pro, proti, drželi se, přijato. 128 pro, proti, drželi se, Zamítnuto. 130 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 132, 133 pro, proti, drželi se, zamítnuto. To není e, jisté, takže to ověříme elektronicky 132, 133, takže elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 31 ku 26. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 137 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 138 pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 53 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, drželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději si to ověříme. Elektronické hlasování o 156. Končím hlasování. 30 ku 24, takže skutečně zamítnuto 157 pro, proti. Drželi se zamítnuto kompromis 12 pro, proti. Drželi se přijato. 163 pro, proti. Drželi se zamítnuto. 164 pro, proti. Drželi se přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti. To nebylo úplně jasné. Budeme hlasovat elektronicky o 171, 171. Elektronické hlasování je zahájeno. Končím hlasování. 29 k 31. Přijato dvou hlasovou většinou 172 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 173 pro, proti, zdrželi se přijato 174 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 175 pro, proti, zdrželi se přijato kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 180 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato 189 pro, proti, zdrželi se, přijato 190 pro, proti, zdrželi se, přijato 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 192, s ústním pozměňovacím návrhem 7 pro, proti, zdrželi se, přijato 193, 194 pro, proti, zdrželi se, já bych řekl, že to bylo zamítnuto 195 pro, proti, zdrželi se. Takže raději to zkontrolujeme elektronicky. 195 budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 eh, proti, takže schváleno 16 pro, proti, Prosím, zvedejte řádně ruce. Hlasovali jsme o kompromisu 16 a nyní 200. Takže 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro. Máme ještě 201 zkontrolovat? Ano, takže hlasujeme elektronicky o 201. Končím hlasování. zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se za 203 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 211 pro, proti, zdrželi se přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že to bylo přijato. Máme to zkontrolovat, zkontrolujeme 212 elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky o 212. Myslím si, že to je přijato a nyní končím elektronické hlasování. Je to skutečně přijato. 31 k 29. 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 217 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 218 pro, proti, zdrželi se přijato. 219 pro, proti, zdrželi se přijato. 220 pro, proti, zdrželi se přijato. 221 pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, hlasujeme elektronicky o 221. Končím hlasování, je to veselé, že? Takže končím hlasování. Bylo to přijato 34 hlasy. Takže Jedna dva, kdo je pro, proti. Tak to musíme zkontrolovat tady také ještě jednou. Zahajuji elektronické hlasování 1 lomeno 2. Elektronické hlasování. Per favore. Chiusa la votazione. Když nezvedáte ruce, tak um, musíme kontrolovat. Prosím, elektronické hlasování je ukončeno, takže to je 61 ku 1. Takže to jste udělal určitě, pane předsedo, schválně. Vy mě tady chcete vodit za nos, že? Tak si radši vemu jiné brýle na to. Pozňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijato 4 pro, 5 e, pro, proti, zdrželi se přijato 6, 7, 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, zdrželi se přijato 10 pro, proti, zdrželi se přijato 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se přijato 15 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Patnáctka mi nebyla jasná, zkontrolujeme elektronicky. 15, hlasujeme o 15, elektronicky končím hlasování. Přijato. 36 k vůči 26. Já bych chtěl vědět, kolik lidí hlasovalo možná, že více lidí hlasovalo za EPP. Elektronické hlasování. Může však nám na tuto otázku okamžitě odpovědět. Doufám, že také přístroj je fungují dobře. V současné době nevidím tady žádné anomálie. Takže 17 pro, proti. Takže proti 17, 17 zamítnuto. A o 16 jsme ještě nehlasovali, říká pan předseda, tak 16 pro, proti, drželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 29.30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti. Domnívám se, že to bylo zamítnuto, ale raději to ještě zkontrolujeme. Elektronicky hlasujeme o 34. Končím hlasování. Přijato. 35, 36 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 44 pro, proti, to nebylo jasné. 44 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Ano, bylo to úplně na stejno, takže je to zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky? Ano, zkontrolujeme 57. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti. To také musíme ještě zkontrolovat. To je 61. Končím hlasování. Přijato. A nyní stanovisko výboru pro ženy. Článek jedna nebo jak to je? Takže tadyhle jsme. Je to šestka. Pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Čtrnáct tedy 10, opravuje se řečník pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, jedenáctka, pro, proti, zamítnuto. A bod odůvodnění pro, proti, zamítnuto. Bčko pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění C pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Všechno je pokryto u stanoviska výboru pro rozvoj. Nyní konečné hlasování, závěrečné hlasování provedeme elektronicky. Hlasování je ukončeno. 61 k u jednému hlasu vítězství pro zpravodaje. Bene, allora abbiamo, abbiamo la Convenzione regionale sulle norme di origine per... A nyní budeme hlasovat o regionální umluvě, o euro euromediteránních eh, eh, pravidlech původu. Jenom jedno hlasování. Hlasujte, prosím. Zpravodajka není přítomná, ale není třeba nic projednávat. Zpravodaj, pardon. Hlasujte, prosím, chybí nám ještě 10 hlasů. Ještě, ještě 6 hlasů stále chybí. Je to zpráva pana Pejona, stanovisko pana Pejona. Konec hlasování. 50 ku 3, jeden se zdržel, přijato. A konečné hlasování, závěrečné hlasování, poslední dohoda mezi EU a Austrálií o zpracování údajů jména evidence cestujících PNR leteckými dopravci a jejich předávání australské zprávy pro cla a ochranu hranic. Zpravodajkou je paní Makovej. Poznací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Nyní závěrečné hlasování. Hlasujte, prosím. Blahopřeji zpravodajce. 51 k 8 je přijato. A nyní poprosím pana místo předsedu, aby se ujal předsednické role. Přeji vám hodně štěstí do, do zbývající části schůze. Okay, let's uh, move along and... Dobrá, takže pusme se do další práce. Poprosím ty, kdo mají jiné naléhavé záležitosti a potřebují opustit místnost, aby tak učinili. Nyní nás čeká doporučení Radě komisy a ESVČ týkající se jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií. Poprosím pana zpravodaje, pana Křištofa Liseka, aby se ujal slova. Pane Lišku, prosím. Děkuji bardzo, pane předničonci. Šano... Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych nechtěl příliš dlouho hovořit, ale s velkým zadosti učiněním bych zde chtěl vysvětlit a prohlásit, že bylo jenom 59 pozměňovacích eh, návrhů. V některých eh, případech eh, tomu bylo tak, že pozměňovací návrhy buď byly identické, nebo jsou stoprocentně identické. A proto se domnívám, že máme trochu času k dispozici. Proto bychom tedy mohli vypracovat a propracovat jeden návrh. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci a chci také říci, že pozměňovací návrhy, které vlastně nemění onu zprávu jako takovou. Eh, těch je většinou a některé pozměňovací návrhy dokonce jdou dále než to, co jsem v tom doporučení měl zapracováno původně. Především je zde vidět eh, otázka reform eh, v Gruzii, uznává se její boj proti korupci a ty pozměňovací návrhy však jsou širší než můj původní návrh. Jsem velmi rád, že když hovoříme o Gruzii, tak eh, samozřejmě myslíme na komplikovanou situaci a vlastně obsazení eh, této země, tak jak jsem to také eh, označil, tedy obsazení Abcházie a Osetie, to jsou oblasti obsažené, obsazené a pak je zde politická otázka uznání těchto dvou regionů jako nezávislých zemí. Děkuji tedy za pozměňovací návrhy. Většina změn vlastně představují určité pokračování tého hlavního směru. Je zde několik pozměňovacích návrhů, které byly předloženy SND panem Fajonem, které potrhují to, že samozřejmě existují určité deficity v Gruzii, především co se týče spravedlnosti a je zde také otázka vlastnictví nezávislých médií a přístupu k informacím. Chci však vysvětlit, že jsem viděl možnost vypracovat kompromis a proto prohlašuji, že se všimi eh, stínovými zpravodaji i ostatními eh, autory pozměňovacích návrhů jsem ochoten se sejít a projednat tyto návrhy. Velká většina bude jistě schopná eh, přejmout eh, tyto kompromisy. Děkuji vám. Pan Fajon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi eh, Lisekovi a blahopřeji této zprávě. Počet eh, pozměňovacích návrhů 59 není tak veliký a možná, že se budeme moci dohodnout na kompromisech. Jsem samozřejmě ochotná i nadále s vámi jednat o případných společných řešeních. Zpráva zde vyzvedává veliký pokrok Gruzie a také pozměňovací návrhy, které jsou poněkud kritičtější, neznamenají, že bychom byli proti Gruzii, jenom chceme zajistit, že se tato země ještě více přiblíží k evropským hodnotám. Spravodaj či navrhovatel i my jsme stále znovu zdůrazňovali, že Abcházie a Jižní Osetie mají být eh, zaintegrovány do Gruzie. Já se domnívám, že skutečně můžeme hovořit o obsazení a musíme především změnit bezpečnostní eh, architekturu tak, aby se neaplikovalo násilí. Mé návrhy na změny se týkají především nezávislosti spravedlnosti, eh, byly provedeny důležité reformy v oblasti spravedlnosti, byla sestavena taková porota, která umožnila urychlit eh, jednotlivé procesy. Změnit se však eh, v této oblasti spravedlnosti musí ještě lecos, především co se týče nezávislosti justičních orgánů. Problematické dle mého názoru je především to, že není eh, žádná tolerance vůči malým deliktům, přestupkům a mnozí lidé jsou ve vězení. V Gruzii většina vězňů jsou ve vězeních, která eh, jsou velmi špatná. Lidé tam zůstávají nepřiměřeně dlouho, tedy ve srovnání s tím, čeho se dopustili. To vykazuje slabost této instituce. K advokátům chci říci, že jsme zjistili, že i nadále mají potíže eh, ve své profesi, nemohou pracovat volně a svobodně, podléhají určitému nátlaku. I když zde již došlo k určitému pokroku v prohloubení demokracie, v prohloubení právního státu. Rusii však eh, musíme přivést k větším změnám v oblasti právě justice. Potom zákonník práce. Zde existuje určitý rozdíl Tedy především oproti tomu, co se pak eh, dělá v reálném životě, vláda tedy velmi volně eh, rozhoduje o propouštění nebo neupravuje tuto otázku eh, výpovědí a kromě jednotlivých otázek bychom měli něco udělat eh, právě v této oblasti. K médiím v Gruzii, jako v eh, každé normální demokracii, musí Gruzie také respektovat eh, svobodu médií. Média musí mít možnost vyřešit své spory, nesmí zde vznikat žádný nátlak. Jednotlivé zákony eh, již se přijímají, ale nemůžeme hovořit o svobodném tisku. Eh, jde o procesy proti novinářům eh, a když probíhají takovéto soudní Eh, procesy pak eh, nejsou dostatečně propracovány, eh, rozsudky nejsou vyslovovány, spíš jsou novináři vražděni. Takže tolik k těm pozmaňovacím návrhům. Jsem samozřejmě ochotná v rámci skupiny spolupracovat i se stínovými zpravodaji v zájmu kompromisu. Paní Norikany Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodaji k jeho zprávě. Spolupracovali jsme na, na této věci až do první prezentace návrhu. Mám eh, také několik připomínek. Za prvé chci říct, že ta zpráva je skutečně vyvážená, že je to eh, nový přístup podle mého správný. Tento přístup ukazuje, že Grozuje je jedním eh, z nejlepších eh, našich partnerů v rámci východního partnerství. Voláme zde po integraci či spolupráci. Já osobně jsem pro integraci. Domnívám se, že je reálné eh, používat tyto termíny pro označení našich vztahů. Chci vám poděkovat, pane Liseku, že jste se vrátil, že se přepracoval odstavec 1 a zohlednil můj návrh, abychom zvážili mm, možnost eh, uznání nezávislost, nezávislosti regionu, protože pokud chceme ulevit situaci, Takže eh, samozřejmě hovoří se o spolupráci s Ruskem a k návratu a k normalizaci situace v tomto regionu. Dále je zde otázka eh, prohloubené komplexní eh, zóny volného obchodu. To je poznací návrh číslo 15, také jsme eh, připraveni k vypracování kompromisního poznacího návrhu. Myslím, že mnoho poznacích návrhů se obírá stejným směrem. A také vítáme poznací návrhy číslo 5, 39 a 45, které se týkají reformy. Dialog, pokud je o dialog s opozičními stranami, já si myslím, že je nutné, aby Gruzie posílila tento dialog a podpořila skutečný pluralismus. Také je zde samozřejmě potřeba nezávislého soudnictví ale v každém případě se domnívám, že ta zpráva se zaslouží naši pozornost. My podporujeme, podporujeme vizi pana Liseka uplatněnou v této zprávě. Děkuji. Paní Luňáček, děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Jménem Zelených bych chtěla poděkovat zpravodaji za zprávu, která je dobrým základem pro další práci. Také vám děkuji za vaši ochotu, za pro jednání jednotlivých pozměňovacích návrhů. Já se domnívám, že nebylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů, zajisté se na nich dohodneme. Mně se líbí, že nadále hovoříte o integraci integraci mezi EU a Gruzií. To bylo několikrát konstatováno, což je dobré, i když neznáme závěrečný cíl. Takže nedávno na summitu se také hovořilo o politické asociaci a také o sociálně politické integraci, takže to, tento tón bychom měli dále zachovat. Souhlasím také se všemi s máme tady dvě oblasti, e, Jižní e, Osecie a také Abcházie jsou okupovanými územími a k tomu se také Evropský parlament již několikrát vyjádřil. Proto jsem formulovala dva pozňovací návrhy tak, abychom přesně definovali zapojení Ruska v těchto oblastech. Také, abychom zde jasně vyjádřili, že porušují příměří, tak, aby abychom ne pouze definovali okupovaná území, ale také, abychom přesně vyjádřili, co okupovaná území vlastně znamenají, co to znamená. My také pos podporujeme pozňovací návrhy, aby Abcházie byla po Gruzínsku označena za Schinveli. Záležitosti, o kterých se již zmínila paní Tania Falon, které jsou také součástí mých návrhů. Já musím konstatovat, že došlo k pokroku Eh, například v oblasti justičního systému a v respektování listých práv, tak přesto v určitých oblastech nedochází k plné implementaci a jsou zde další témata, která musíme dále řešit. My víme, že gruzínská vláda to těžko chápe a také těžko akceptuje, ale my jsme evropští občané a proto musíme také vládu tlačit k tomu v Gruzii, aby se tím zabývala. Je tady pozňovací návrh 38 8, kde se také hovoří o zbytí právníků policií a je naší povinností, aby EU tyto záležitosti oslovila a také řešila, aby také ukázala e, cestu gruzínské vládě tak, aby opravdu e, vláda zabezpečila, aby policejní systém se nevměšoval do soudní moci. A proto jsme předložili tyto pozměňovací návrhy. Potom je tady také otázka svobodného projevu projevu a médií. Tady máme ještě hodně práce na straně podpory občanské společnosti. Já doufám, že také zde dospějeme ke koncenzu a potom je tady pozměňovací návrh 32. Já se domnívám, že vzhledem k historii, k minulosti, bychom také měli konstatovat, že litujeme toho, že tady byl před rokem 2008 předložen návrh na e, smlouvu na neútočení a tato smlouva nebyla akceptována Sakašvilim a to bylo vlastně přes před invazí Ruska v této oblasti. Já doufám, že dospějeme k dohodě a já se velice těším na další jednání s panem zpravodajem. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kohlíček. Pane předsedo, já jsem eh, trošku překvapen, když slyším některé mé kolegy, jak mluví o okupovaných územích a na druhé straně eh, neobyčejně vehementně bojují za takzvané samostatné Kosovo. Například, když se podíváte na pozměňovací návrhy, tak hned pozměňovací návrh číslo jedna kolega Vitaustas Landbergis. Gruzie je evropským státem s dlouhou tradicí křesťanské kultury, úspěšně buduje demokracii. Prosím vás, jestliže tady v dalším pozměňovacím návrhu ten týž autor tvrdí, že islámská území jsou součástí Gruzie, měla by zůstat součástí Gruzie, no tak on si nerozumí. Já myslím, že islám a křesťanství mají nějaké společné kořeny, prosím. Můžeme to diskutovat někde jinde, ale jestliže tvrdím, že je to křesťanský stát a teď tam říkám, že tam mají být ta území, která jsou jasně islámská, něco není úplně v pořádku s logikou toho, kdo to předkládá. Samozřejmě problémem vidím u Gruzie, že jsou zde některé normy poněkud jinak nastavené než v zemích Evropské unie. Je to něco podobného, jako když se budeme bavit o lidských právech v Albánii. Je to něco podobného, jako když se budeme bavit o aplikaci řady norem, které jsou běžné v evropských státech. To neznamená, že ty normy se přesně uplatňují, že, pánové z Pobaltí? Ale e, myslím tím třeba menšinová práva. Ale eh, já si myslím, že my tady zapomínáme na to, že Gruzie má také své sousedy. My se vůbec nezmiňujeme o vztazích mezi Gruzií a Tureckem, my se vůbec nezmiňujeme o vztazích mezi Gruzií a Arménií v této rezoluci a to je důležité, jestliže s někým jednáme a chceme, aby měl blíž k Evropské unii, tak je třeba vyřešit všechny vztahy se svými sousedy. To je přece jeden ze základních principů. Mírové vztahy se svými sousedy. Takže eh, je sice hezké, že je tady asi 30 pozměňovacích návrhů, které se týkají vztahu s Ruskem. A ještě jednou zdůraznuju, já teď vůbec nekomentuju, jestli jsou to území, která patří do Gruzie nebo nepatří. Mimochodem Gruzie požádala sama Rusko, když předtím byla pod Tureckem o ochranu. Tak když budu používat stejnou logiku jako tady kolegové, tak budu říkat, Gruzie je stejně součást Turecka, co my vlastně do toho mluvíme. Ale naprosto vážně já si myslím že je třeba abychom měli velmi podobná kritéria podle kterých hodnotíme ty státy které jsou v rámci východního partnerství nebo v rámci těch vztahů se sousedními státy a abychom skutečně u té gruzie brali v potaz stejná měřítka. takže ty nedemokratické prvky o kterých zde některé pozměňovací návrhy hovoří ty bychom měli při našem hlasování vzít v potaz. Děkuji. Thank you. <clears throat> Mr. Kowal. Děkuji bardzo. Yes. Pan Koval, děkuji. Jako vždycky, i dnes bych se chtěl pozitivně vyjádřit k událostem v Gruzii. Chtěl bych eh, ale poprosit eh, pravodaje o dva komentáře. Za prvé, jak se díváte na vývoj vztahů mezi opozicí a vládní stranou? Já myslím si, že to je klíčová otázka pro celý politický systém. Samozřejmě, že úspěchy v Gruzii nemůžeme nějak spochybnit, co se týče hospodářských záležitostí, co se týče vztahu k EU. Klíčová otázka je však vývoj politického systému. To je otázka číslo jedna. Druhá otázka se týká toho, zda Gruzie chce jít eh, cestou k Evropské unii. V parlamentu vidím, že je zde určitá zdrženlivost na evropské straně, která vede tomu, že v Gruzii to vnímají tak, že je spíš nepravděpodobné, aby Gruzie mohla hovořit eh, o evropské perspektivě. Zdá, to je reálný proces, anebo zdá, to jsou jenom určitá prohlášení o úmyslu, to je zase jiná věc. Děkuji vám. Děkuji, paní Ojolan. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda připojila ke kolegům, kteří již poděkovali zpravodaji. A pokud mohu, ráda bych ještě doplnila nebo mm, také zopakovala něco. A totiž v této souvislosti, pokud se podíváme na, na význam takovéto zprávy eh, v Gruzii, tak pak se právě domnívám, že, že je to věc, která by měla podpořit eh, motivovat politické strany, ať vládnoucí či opoziční, aby si byly vědomy evropské perspektivy. Protože když se tu zprávu pečlivě přečtete, tak ona zakládá perspektivu také eh, dohody o volném obchodu. A to si myslím, že právě země jako Gruzie potřebují. Eh, obchod, obchod, obchod od Evropské unie. Je jasné, že tato perspektiva tady existuje a měla by být motivující pro politiky, politické strany v Gruzii, tak aby pokračovali v reformách a přibližovali se evropským institucím. Další věc se týká liberalizace vízového režimu, zjednodušení vízového režimu. Tady také eh, v této zprávě je perspektiva jasná a já obecně se domnívám, že vezmeme-li celý ten text, myslím si, že ta zpráva jako celek může mít pozitivní efekt v regionu, a to i přeshraniční eh, efekt pozitivní eh, v, v sousedních zemích, protože eh, úspěch Gruzie může být pozbudivý pro nejbližší sousedy, jako je Arménie či Azerbajdžán. A moje poslední připomínka se týká také okupovaných území a role Ruska v Gruzii. Tady bych já byla ještě přísnější, ještě striktnější. Nejen bych znovu vyzývala Ruskou federaci, aby dodržovala mezinárodní závazky, aby, se, aby upustila od okupace Abcházie a Jižní Osetie, ale měli bychom jednoduše toto požadovat po Ruské federaci aby tedy plnila své mezinárodní závazky. Děkuji, pane Lisku, prosím, na závěr. Děkuji, já se budu snažit být stručný a schrnout, co bylo řečeno. Každopádně děkuji za vaše pozměňovací návrhy a poznámky. Jsem přesvědčen o tom, že najdeme čas, abychom o těchto návrzích jednali. Jak říkám, jsem přesvědčen i po dnešní eh, eh, rozpravě, že dojdeme k určitému kompromisu. Pan Koval měl dvě konkrétní otázky a já se necítím schopen nyní odpovědět na tyto otázky. Já jsem zpravodaj, ale ta druhá otázka je spíš otázkou na vyšší úroveň vedení Gruzie jako takové. Jistě znáte příslušné politiky a můžete se jich zeptat, jak oni to vnímají. Souhlasím však s vámi, že je možné říci, že vše probíhá pomalu. Je to otázka, která ještě není vyřešena jako celá řada jiných otázek. Proto v návrhu zprávy hovořím o společné pozici všech politických skupin, kterou bychom měli vypracovat a mnohé otázky by měly být zodpovězeny co nejrychleji. Jde-li tedy o rozhodnost Gruzie a Gruzínců zda ještě mohou čekat na rozhodnutí Evropské unie. To je otázka, kterou budeme moci položit 19. října za přítomnosti gruzínské, předsedy gruzínského parlamentu, takže tu otázku mu můžeme položit přímo. Ke vztahům s opozicí a k tomu, co označujete za příliš pomalý vývoj gruzínských institucí. Zde částečně s vámi mohu souhlasit. Ano, existují určité otázky, určité výtky. Možná se to netýká těch posledních voleb, ale těch předcházejících dvou voleb ano. Byla tam pozorovací e, mise parlamentu, já jsem měla tu čest se zúčastnit, e, paní Nikolaj rovněž se zúčastnila této delegace a v posledních volbách vlastně e, nebyly vysloveny žádné větší výtky. Během mé práce na této zprávě jsem byl třikrát v Gruzii a setkal jsem se tam s různými politickými seskupeními, eh, ať již byla v parlamentu zastoupená či ne. A také jsem hovořil se zástupci menšin, se zástupci nadací eh, z Německa, Francie, Anglie a zahovořil jsem také s diplomaty Evropské unie. Všichni říkali, že to je vhodný směr že zde je demokracie a politická strana Sakašviliho sice zvítězila ve volbách a zabrala dvě třetiny míst, ale nikoliv na základě nějakých eh, podvodů či manipulací, pouze tím, že opozice je slabá a rozhádaná. Když se hovořilo o Eh, starostovi Tbilisi, eh, tak tam bylo deset kandidátů na tuto funkci a tito kandidáti se prostě navzájem nenáviděli a nebylo možné zajistit eh, jejich spolupráci, což samozřejmě pomohlo straně Sakašviliho a jeho kandidátům. Takže musíme být důslední a podporovat Gruzii finančně, politicky i jinak, což se snažím vyjádřit v této zprávě. A to je, myslím, také ten směr, kterým bychom se měli ubírat. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát a, a nyní další bod na našem pořadu dne kterým je dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou. A než začneme a než dám slovo panu Legutkovi, rád bych vám připomenul tři věci. Jednak, že dnes dopoledne jsme zde v tomto zasedacím sále vyslechli ministra zahraničí, vedli s ním diskusy. Za druhé, že dnes během této zmiňované diskuse bylo oznámeno, že Julie Timošenková byla odsouzena, odsouzena k sedmi letům odnětí svobody a Třetí věc, kterou vám chci sdělit, je, že výbor INTA rozhodl o odložení hlasování o svém stanovisku. Takže to jsou tři věci na úvod a nyní, pane Legutko, máte slovo. Uh, <clears throat> you, uh... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům a kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, kterých bylo cirka 140, což nám pomohlo v přípravách zprávy. Vaše připomínky i nadále pomáhají je zde pár věcí, které ještě zbývá projednat eh, a budeme je projednávat i v nejbližší budoucnosti, ale domnívám se, že už jsme dosáhli některých dobrých kompromisů. Situace na Ukrajině, jak víte, je velmi dynamická, velmi proměnlivá, mění se každým dnem, alespoň v nedávné době. A má to některé stěné stránky, ale navzdory těmto problémům a stěným stránkám jsem přesvědčen o tom, že jsme si všichni vědomi významu Ukrajiny pro Evropskou unii a vědomi toho, že v našem vzájemném zájmu posilovat vztahy. Můžeme se lišit, a to bych rád eh, potrhl, většina eh, těch rozdílů ve vyjádřených názorech se týká především prostředků, které chceme použít k dosažení daného cíle. Pokud jde o ten cíl či cíle, v tom se názory neliší. K těmto cílům patří dobré vztahy a rozvíjení demokratické, stabilní, prosperující Ukrajiny, která se řídí principy tržní ekonomiky, disponuje nezávislým soudnictvím, zaručuje ochranu menšinám a uplatňuje prostě základní normy moderního, moderní ústavní demokracie. Jak už jsem dříve uvedl, dohoda o předružení eh, by měla být vnímána jako klíčový nástroj k dosažení cíle integrace Ukrajiny do Evropy eh, s dlouhodobým cílem tedy členství Ukrajiny v EU. Pro mnoho Ukrajinců, domnívám se, že pro většinu ukrajinských občanů, Vyhlídka na členství země v EU je potřebná jako světlo na konci tunelu. Proto vyzdvihuji tyto vyhlídky země, tuto evropskou perspektivu země. Domníváme se, že musíme ovšem vycházet, vycházet ze systematických a nezvratných reform. Jak víme, Řada reform již byla provedena, zatímco eh, některé ještě zbývají. Rámec, který skýtá dohoda o přidružení, by poskytl klíčový modernizační nástroj pro Ukrajinu a také cestovní mapu pro další provádění eh, vnitřních reform. Eh, nicméně, nyní Eh, bych se rád vrátil k úvodnímu slovu pana předsedy eh, o té dnešní zprávě. Jak víme, nebyl to dobrý den pro nás a pro přátelé Ukrajiny. A myslím, že bychom si potřebovali vyčlenit více času na to, abychom se zamysleli nad nejnovějším vývojem a nad tím, eh, jak v krátkodobém hledisku nejlépe postupovat. Já se sejdu se svými spoluspravodaji zítra a navrhnu jim odložení hlasování, tak abychom získali více času na moudrý, racionální pohled na naše další kroky. Děkuji. Pan Šivěc už se nemůže zdržet dlouho, takže mu dám nyní slovo a potom dám slovo panu Kovačevovi. E, pan e, zpravodaj e, zahrnul i můj návrh, nebo zohlednil můj návrh s tím, že dnes máme malou předvídatelnost a aktuální vývoj je takový, že že podrývá ty dosažené kompromisy a dosadní diskuse, proto, na, proto podporuji návrh zpravodaje odložit hlasování. Děkuji mnohokrát. Pan Kovačev, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a e, děkuji panu zpravodaji Legutkovi za jeho návrh. Já si myslím, že se musíme vrátit k našim kompromisům, zejména číslo 2, 4, 5 ve světle nejnovějších informací z dneška. Na druhé straně ty dnešní zprávy nějak eh, nic, nic tedy nemění na realitě toho, že Evropa potřebuje Ukrajinu a Ukrajina potřebuje Evropu, ale eh, není pochyb o tom, že potřebujeme Ukrajinu demokratickou, která sdílí naše hodnoty, demokracie, lidská práva, právní stát a nikoli Ukrajinu, která se vrací eh, do, do total, která se vrací k totalitním taktikám řízení Doufejme ale, že budeme moci prohloubit přínosy vzájemné spolupráce i pro, i pro ukrajinské občany v podnikatelské sféře, v oblasti demokratických hodnot. Myslím, že potřebujeme ty klíčové nástroje instituce pro to, abychom eh, zemi vrátili na demokratickou cestu. Dnes, zejména pro mne, to byla opravdu vzácná situace, kdy ve stejný den a čas, kdy zástupce eh, země, zástupce vlády je zde mezi námi, se nás snaží přesvědčit o tom, že eh, země uplatňuje veškeré demokratické principy a pravidla a ve stejný okamžik, který eh, se k nám donesla ta nešťastná zpráva, doufali jsme v nějaký politický signál z Ukrajiny, že k tomu nedojde, ale bohužel se naplnilo naše nejhorší očekávání. V každém případě se tedy těším na zítřejší schůzku se stínovými zpravodaji a také, také podpořím odložení hlasování. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní poslední dva stínoví zpravodajové. Pan Schulz, prosím. Ich möchte auch meinerseits já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, který naše návrhy na svobodu médií a také na demokracii demokracii správně zapracoval. Pane Legutko, vy jste hovořil o tom, že si máme udělat více času. Já jsem také o posunutí této zprávy a také bychom více měli diskutovat o kompromisu 5. Myslím si, že jednání by se neměla odehrávat pod politickým tlakem. My bychom neměli na sebe nechat tlačit, že by všechno mělo být dokončeno do konce roku. Neboť dnes jsme viděli, že bychom si opravdu měli udělat dostatek času a vyčkat, kam se bude ubírat vývoj na Ukrajině, neboť to byl opravdu eh, takový útok. Já nevěřím na náhody, že sem přišel pan ministr zahraničí a že v podstatě ho to trefilo jak z čistého nebe. O, to bylo stejně naplánované. Oni nám říkali, co uh, chtěli a čekali na naši reakci. A já se domnívám, že za těchto okolností bychom si měli opravdu udělat čas a zvážit, jak budeme reagovat. A nyní pan Kohlíček. Prosím pane předsedající. Já nerozumím panu Šulcovi. No, možná, že v jeho zemi je možné, aby eh, soud byl ovlivňován politiky daleko víc, než to chceme od Ukrajiny. Ale eh, pokud vím, a jistě to ví stejně dobře jako já, tak prezident přímo ukrajinský navrhl, aby za hospodářské delikty nemohl člověk jít do žaláře. A dokonce se o tom jedná naprosto reálně ve Verchovné radě, tedy v parlamentu ukrajinském. To zapomněl nám tady říci, možná, že je skromný, takže nechce své znalosti tady předvádět. Eh, myslím si, že eh, ta celá dohoda a celý ten, celý ten materiál je velice dobře připraven. Eh, možná mi tam chybí některé další technické aspekty. My se tady zmiňujeme o spolupráci v oblasti přenosu plynu u elektrické energie, kde v jednom z usnesení jsme měli, že by bylo dobré užším způsobem spolupracovat se sousedními zeměmi u přenosu elektrické energie, tak tady nám eh, ten, tyhle ty body, a to je dost podstatný bod, řekl bych, podobně podstatný, jako je eh, plyn, eh, tak nám tady trošičku vypadnul. Myslím si, že pokud máme jakékoliv pochybnosti o tom, že jsme schopni posoudit těchto 142 pozměňovacích návrhů, měli bychom si dát k tomu určitý odklad ale měli bychom opravdu brát stejná měřítka na eh, všechny ty sousedy, s kterými spolupracujeme. A Ukrajina, je to tady velmi dobře eh, autorem v té rezoluci zmíněno, je výrazně vepředu v těch jednáních proti ostatním státům východního partnerství. Děkuji. Thank you very much, Mr. Brock, please. Děkuji. Děkuji, pan Brock, prosím. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chci se připojit k připomínkám, komentářů mnoha kolegů. Já musím říci, že v posledních týdnech jsem se zabýval tak také otázkou řešení tohoto dilematu a také o končením za, eh, asociační dohody. A také jsem se domníval, že ukrajinská strana ukáže pochopení pro tyto souvislosti, ale byl jsem poučen úplně jinak. I když pořád ještě existují možnosti dát to do pořádku, ale jednodušší situace není. A to znejistuje člověka, který má velký zájem o napojení Ukrajiny na EU, protože my si musíme uvědomit, že Ukrajina je možná strategicky nejdůležitější zemí v Evropě. To musíme mít na paměti, ale tady máme klasický konflikt zájmy proti hodnotám. A tyto obě dvě oblasti musíme propojit. A jak to půjde v následujících dnech dál, to netuším. Možná příští týden může se udělat něco při druhém čtení zákona. A pak je tady také návštěva Janukoviče, která se nebude konat. Potom také můžeme jednat příští týden s Barosem. A proto je dobré skutečně říci, že bychom neměli postupovat rychle, měli bychom si dát na čas, Možná, že zítra také by na plenárce mohla vystoupit paní Ashton k situaci na Ukrajině a také, že by měl vystoupit řečník za každou frakci, potom usnesení v listopadu nevím, zdali by mělo být na plenárce. Měli bychom však vyslat jasné signály, které byly vyslány při diskusi s ministrem zahraničí. Já si nedomnívám, že pochopili, co znamená právní stát. Tady chápou co vlastně znamená pro nás hodnota právního státu, ale zřejmě to opravdu úplně nechápou, co to znamená pro ně. Že to není kompletně hotové, to všichni víme, ale musí se to ubírat správným směrem. Já tady vidím poprvé situaci, kdy to jde opačně. Také v Gruzii a v Moldavsku není všechno v pořádku, ale mám pořád pocit, že to jde správným směrem, i když máme různou kritiku ale Ukrajina, která se nalezala na rozumné cestě, tak najednou e, se ubírají u demokracie, u právního státu opačným směrem. A nedá se prostě s tím kalkulovat, e, e, že oni nás postaví před hotovou věc a řeknou, že když nepůjdeme s vámi, půjdeme s Ruskem a podobně. A právě proto si mm, se douf, doufám, že Ukrajina využije této situace a dostane se z těchto potíží a myslím si, že my jsme se dnes eh, ráno vyjádřili jasně a to všechny frakce a jednoduše bychom tomu měli nechat volný průběh a jestliže kolega Legetko s tím bude souhlasit, že bychom eh, se do toho pustili později, že bychom možná také mohli předložit další pozměňovací návrhy, že bychom to ještě jednou otevřeli, tedy lhůtu pro pozměňovací návrhy a také by to bylo spravedlivé vůči našim kolegům v INTA, kteří nemohli ukončit své stanovisko, protože dnes opravdu o stanovisku nemohli hlasovat, protože pak by to znamenalo business as usual, situace jako eh, do posud a právě proto bychom měli dát možnost výboru INTA také zohlednit důležité obchodní otázky. Děkuji vám, děkuji vám, paní Zoeland. Um, děkuji, pane předsedo. Odlahl, odklad asociační dohody je v zájmu EU já se domnívám, že dnes mnozí z nás byli eh, šokováni a právě proto je dobré odložit projevnávání této záležitosti. Bohužel tam je zapnutý ještě jeden mikrofon u pana Broka. Já jsem přesvědčena o tom, že to, co stalo dnes ráno, není náhodou. A já jsem také přesvědčena o tom, že e, jsou někteří lidé v Moskvě, kteří jsou šťastní tím, co se dnes stalo. Já jsem se minulý týden setkala ve Štrasburku se zástupci ukrajinského parlamentu a také jsme se setkali eh, s opozicí a také jsem se setkala s kolegy z liberální strany, kteří, ať jsou v koalici nebo v opozici, eh, nehledě na případ Timošenkové, což je otázka, doufejme, nezávislého rozhodnutí soudu. To znamená, že obě dvě strany, jako pozice, tak o koalice, hovořila že je, o tom, že je důležité, chcete udržet tuto smlouvu. Obě dvě strany se chtějí integrovat do EU, nechtějí spadnout pod kontrolu Moskvy. A my všichni víme, že Rusko na ně tlačí a používá různé prostředky, ať dobré či špatné, tak, aby stáhli Ukrajinu do celní unie, kterou mají s Kazachstánem a s Běloruskem. Takže jestliže my tomu v Evropě nebudeme politicky rozumně, pak uděláme nesprávné, špatné rozhodnutí. Takže je jasné, že jsme si vyslechli různé emocionální projevy, tak já stále doufám, že dokážeme postupovat pragmaticky v Evropě a že také dobře pochopíme dění v našem východní, východním prostoru. Já jsem tady zaslechl, že Moskva snad by nebyla spokojená, ale že mě to bylo opačně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já zde hovořím také jakožto zpravodaj ve výboru INTA k té eh, prohloubené komplexní eh, dohodě o volném obchodu a chci říci kolegům zde v AFETu, že eh, zda byste tady mohli, mohli zvážit eh, odložení hlasování o usnesení. My jsme se takto rozhodli v našem výboru dnes. Eh, je velmi důležité skoordinovat eh, časový harmonogram prací obou výborů. Myslím, že všichni přítomní byli šokováni, když se doslechli zprávu o tom rozsudku, že skutečně byla použitá horní hranice nejvyšší možný trest podle ukrajinského trestního zákonníku. A dnes je velmi důležité, aby všichni v parlamentu, kterým opravdu leží na srdci evropská integrace Ukrajiny, vyslali jasný signál ukrajinským orgánům, že Nemůžeme akceptovat porušování demokracie a že také uh, už začínáme být uh, eh, eh, začíná být opravdu naštvaní ohledně, ohledně rozhodnutí ukrajinských orgánů. Já nechci zasahovat do detailu toho rozsudku tady jde o vztah mezi soudní sférou a e, státními orgány, ale určitě minulý týden e, v v nejvyšší radě v ukrajinském parlamentu se jednalo o dekriminalizaci některých článků trestního zákoníku, e, které byly použity jako základ pro soudní proces s paní Timošenkovou. A my jsme očekávali, že budou učiněny určité kroky, které ovšem neproběhly. Důležité je říci, že nám jde o ukrajinskou společnost, ukrajinský lid. Tato dohoda o předružení a dohoda DCFTA eh, má být přínosem pro ukrajinské občany. Eh, nám už opravdu začíná vadit, že ukrajinské úřady ohrožují svým postupem eh, zájem ukrajinského lidu. Děkuji. Děkuji, paní Nikolaj. Děkuji, budu hovořit rumunsky. Není pochyb o tom, že právní stát musí nám všem ležet na srdci. Byla bych velmi, eh, velmi ráda, kdyby toto bylo považováno za prioritu také ve vztazích s členskými státy, protože my narážíme na podobné problémy v Rumunsku a zástupci přesně té opozice byli rovněž podobným způsobem stavě, postaveni před soud, ale nechci zabíhat do této diskuse. Nechápu, proč eh, proč nějaká soudní pře by nám měla bránit, eh, nějaká právní otázka která by nám měla bránit eh, v posouzení našich vztahů s Ukrajinou a jejich dalšího rozvoje. Tato dohoda je v zájmu Evropské unie i v zájmu Ukrajiny. A není pochyb o tom, že soudní proces s Timošenkovou, že bude, moci tady, eh, že bude možné tady hledat nějaké řešení v rámci ukrajinského právního řádu. Zatím eh, v minulosti jsem nezaznamenávala, že by politická sféra ovlivňovala justici. Myslím si, že bychom neměli z tohoto důvodu hlasování odkládat. Zpráva je napsaná dobře, eh, je koherentní, konsistentní, je korektní. Pokud potřebujeme delší čas pro hledání kompromisu a pozměňovacích návrhů, to by jistě byl důvod k odkladu hlasování, ale neměli bychom hlasování odkládat eh, kvůli, kvůli určitým zprávám či kvůli emotivní reakci eh, na to, k čemu došlo dnes na Ukrajině. Obvykle Evropská unie nezaujímá stanovisko, aby podpořila konkrétní osoby a myslím si, že v rámci východního partnerství eh, bychom měli vést eh, privilegované stavy se státy a jejich občany, nikoli s konkrétními jednotlivci. A to říkám jakožto zástupkyně poslaneckého klubu ALDE, eh, protože se tady máme bavit o zprávě, která má být vzájemně prospěšná oběma stranám a neměli bychom, neměli bychom hledat nějaké záminky pro odklad toho rozhodnutí kvůli soudnímu procesu s paní Timošenkovou. Pan Koval, já bych se chtěl připojit k těm, kteří se vyjádřili, všechny politické organizace, v Ukrajině kromě radikálů předpokládají, že by jednání měla pokračovat. A tak se k tomuto tématu také vyjádřila paní Tymošenková. Dnes dopoledne při setkání jsme měli podobný názor. E, není tomu tak e, často, ale měli bychom i nadále trvat na pokračování jednání, tak aby dohoda mohla být letos parafována. Později tedy budeme také jednat o tom, jak tato dohoda by měla vstoupit v platnost. Dnes tedy jsme svědky určitých emocí, což je pochopitelné a také výtky, které jsme formulovali, jsou jednoznačné. Je to otázka, která se netýká jedné konkrétní osoby, nýbrž eh, systému. Eh, netýká se to jenom paní Timošenkové, ale také dalších eh, členů opozice. Existují zájmy eh, ukrajinské společnosti a zájmy Evropy. Zde jsme uzavřeli určitou dohodu během oranžové revoluce a všichni eh, na Ukrajině očekávají a především obyvatelstvo očekává, že tato jednání budou vedena do eh, závěru. To, že dnes padl tento rozsudek, je spíš překvapující událost, ale neměli bychom to zase eh, příliš eh, přeceňovat. V jednáních by se mělo pokračovat a politické otázky jistě budeme moci zodpovědět ještě později. Dnes eh, v této emocionální mm, době bychom neměli nijak se pochybnit vedení jednání. Pan Landsbergis, prosím. Děkuji, pane předsedo. To mám jenom jednu drobnou poznámku, která bude podobná tomu, co již zaznělo. Pokud naše znepokojení a protesty rozhořčení nad soudním procesem Silvy Tymošenkovou by měly vyústit nakonec v odložení dohody o přidružení s Ukrajinou, e, odložení opravdu k ledu, tak by se to stalo trestem a to pro celou Ukrajinu. Ne pro vládnoucí režim, ale pro celou Ukrajinu její lid. A myslím, že v takové situaci bychom toto měli mít na paměti. Děkuji. Ano, děkuji. Ještě jednou pan Brok na 30 vteřin. Pravidlo, které uplatňuje náš předseda. Ano, na základě toho, co bylo právě řečeno, si nejsem jist, jak bychom měli postupovat. Budeme pokračovat v jednání, jakože to je business as usual nebo ne. Já bych řekl, že bychom se měli podívat na vývoj v následujících dnech. Uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet a neměli bychom eh, prostě dělat jako, že se nic nestalo z eh, ukrajinské strany. Já myslím, že v Kijevě by se něco měli mělo stát, eh, že by mm, se měly umožnit určitá meziřešení, aby obě strany zachovaly eh, dobrý postoj a mělo by se hledat meziřešení. Děkuji. Dobrá, děkuji. Máme zde nebo už jsme zmiňovali. Eh, zaznamenali jsme se tedy hlavní názory. Eh, je zde doporučení odložit hlasování. Eh, dále je zde argument, že bychom mohli prodloužit termín pro poznací návrhy a dát možnost předkládat další poznací návrhy. A dále v poslední, poslední názor je, že bychom hlasování neměli odkládat. Vše bude uvedeno do zápisu, budeme muset rozhodnout. Není pan Koval na 30 vteřin? krátká odpověď panu Brokovi. Musíme vyslat jednoznačný politický signál, neboť jednání mají vlastní mandát, eh, je tady určitý postup. Před ratifikací při ratifikaci můžeme potom reagovat také na politické otázky. Domnívám se, že to je zcela jasné. Děkuji vám. A nyní prosím pana Legutka o slovo. Děkuji, dámy a pánové, za vaše připomínky a za vaši podporu. Já se domnívám, že tady byly vzneseny různé otázky. Zásadní otázka zní, že co vlastně doporučíme, doporučíme odklad jednání, přerušení anebo uzavření, ukončení jednání o asociační dohodě. A já osobně nemám pochyby o tom, že bychom měli doporučit tu druhou variantu, ne tu první variantu, ale vzhledem k tomu, že došlo nyní k nedávnému vývoji, který byl pro nás přinejmenším překvapující a vedl k našemu znepokojení. Tak proto já navrhuji, abychom měli navrhnout odklad uh, hlasování, tak abychom měli jasnou hlavu a nedošlo k nedorozumění, protože dnes se vzedmuly velké emoce, což je pochopitelné. Já bych býval byl velice překvapen, kdyby tomu tak nebylo, či bylo jinak. My musíme jasně, obezřetně rozhodnout. Toto rozhodnutí musí propojovat dva protichůdné prvky. Na jedné straně doporučit ukončení jednání a na druhé straně musíme vyslat jednoznačný signál ukrajinským orgánům, že nikdy nebudeme akceptovat praxi, kterou zažíváme. Jestliže v když jsem slyšel vaše připomínky, tak se domnívám, že jsem souhlasil se vším, co bylo řečeno, i když to bylo po rotichůdné. Každý přispěvatel eh, může souhlasit i nesouhlasit. My však musíme si zpracovat koherentní pozici, která poslouží jak zájmům EU, tak i ukrajinského národa. Vlády přicházejí, odcházejí, politické strany přicházejí, odcházejí, ale lidé, národy nadále existují. <clears throat> Ano, vy se sejdete, jak jsem to pochopil, s ostatními stínovými zpravodaji zítra a pak budete o věcech znovu diskutovat a pak eh, budete blíže rozhodnutí. A se dostáváme poslednímu bodu na programu a to je pan Galer, který vedl delegaci našeho výboru na jednání Africké unie. Toto jednání se konalo začátkem září a nyní vyzývám pana Galera, aby nás seznámil se svými závěry. Děkuji, děkuji kolegové, skutečně. Nadále máme ještě jeden bod na programu. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, děkuji vám za váš zájem, pokud tady nějaký je. Byla to delegace tří členů na jednání Africké unie. Býval bych si přál širší delegaci také vzhledem politické kompetence, a byla to první delegace, která byla vyslána za zahraniční výbor a ne z hlediska rozvojového. A my jsme také měli posoudit roli Africké unie jako partner Evropské unie v budoucnosti. Také jsme hodlali posoudit schopnost Evropské unie, jak eh, je schopná provádět politickou koordinaci na kontinentu. Já se domnívám, anebo jsme zjistili, že Africká unie chce sehrávat klíčovou roli v Africe. My jsme se sešli s panem Lamamrou, eh, komisařem pro mír a také panem komisařem Kvesalambou A my jsme se sešli také s premiérem Etiopie a také s velvyslanci klíčových zemí, to bylo Jižní Afriky, Alžírska a Spojených států při Africké unii a také generálním tajemníkem OSN. Také jsme se sešli s našimi zástupci velvyslanci z evropských zemí. Jaké jsou závěry? Za první závěr je ten, že Africká unie se posunuje od potenciálu směrem k výsledku. Také pokud se týče finanční E, pomoci, tak to byla zásadní pomoc pro Africkou unii a ta tato pomoc může také umožnit e, politické, e, Africké unii, aby prováděla účinně mírovou politiku v Africe. My máme také dobré struktury v Africe, máme delegaci EU při, Africkou unii, při Africké unii, která sehrává zásadní roli a podporuje společně s Africkou unii také proces uh, řízení především z hlediska krizí na konto. Také rozpočtovou pomoc, kterou poskytujeme, ta by měla dále pokračovat, ale Africká unie musí dále se také sama financovat. Naše finanční podpora je klíčová. My jsme hlavním donátorem Africké unie institucionálně a Libie a větší část, kterou platil Kadáfi a on také e, financoval 17 národních příspěvků do Africké unie. Toto bylo nahraženo, ale také bychom e, uvítali, kdyby africké státy toto dokázaly kompenzovat. Také by bylo dobré, kdyby Libie nadále mohla sehrávat svou pozitivní roli také je toto velice důležité, protože další globální aktéři chtějí hrát hlavní roli v Africe. Toto partnerství a vize kooperace je rozhodující, když Čína vstupuje stále více do Afriky. Oni bo budují obrovské nové sídlo Africké unie a to také Čína financuje. Další důležitá záležitost to je otázka eh, eh, zprávy a vedení eh, záležitostí především k řízení krizí. Takže v té my hrajeme důležitou roli. A také Afričané měli pocit, že byli odsunuti na vedlejší kolej. Oni řekli, že vy, Evropané v NATO, jste neměli se do toho pouštět, my jsme byli ochotni začít jednání a já jsem také jasně řekl, že naším dojemem bylo, že kdyby bývali ti, tedy kdyby býval Bengázi, nezačalo fungovat v Bengázi, tak by bývalo došlo k masakrování e, občanů a mm, populace a my také, já jsem také řekl, že v současné době jsme také ochotni spolupracovat s Africkou unii. Ještě další záležitost v této souvislosti. Africká unie se snaží reagovat například v případě Amison, co je mise do Somálie a také boj proti Ašabatu. Oni je vidět, že když mají politickou vůli, takže dokáží skutečně konat a jednat. A to je také ono řízení či boj proti africkým krizím. A africká krize musí být vyřešena v Africe, Afričany. A také byl tam komisař Lamambra pro eh, mír a on hovořil o tom, že technická pomoc pro budování kapacit je důležitá, ale také je třeba, aby Africká unie fungovala také podstatně lépe z hlediska vojenského. On také hovořil celé jasně o Amisong. On jim byly slíbeny bojové vrtulníky tak, aby vytvořili bezletovou zónu eh, v Somálii a aby také chránili pobřeží to bylo, ta, tato žádost přišla nejenom od něho, ale také tato žádost byla nasměrována na EU, ale nereagovala na to pozitivně ani EU, ani OSN a nedostali lepší eh, vybavení. Také regionální organizace musí sehrávat eh, důležitou roli, protože takovýto obrovský kontinent nelze řídit ze zhora dolu, ale také ze spoda nahoru znamená, že se musí posílit regionální integrace a také organizace, které již existují a také nám bylo řečeno, že na dalším summitu Africká unie se pokusí o vytvoření afrického společného trhu synergie, které mohou dosáhnout tím, že upgradeují své regionální organizace, tak já se domnívám, že tyto synergie jsou hnacím motorem pro další integraci v této oblasti ale nadále tady není dostatečná demokratická kontrola v rámci Africké unie. Jsou to jak vlády a také parlamenty, které nevykonávají řádnou kontrolu a také politický rozhodovací proces je slabý. Naši kolegové pan africký parlament Eh, jde trošku, je trošku bokem a já se domnívám, že politicky musíme nadále eh, poskytovat podporu pro posílení institucí v Africké unii. V Etiopii jsme se sešli s premiérem. Je to opravdu takový tvrdý chlapík, jestli to mohu tak říci. Na straně jedné on a jeho vláda v této křehké oblasti uh, oni jsou stabilizujícím faktorem ve srovnání s ostatními sousedy v této oblasti. Etiopie stabilizuje situaci a přesto přeze všechno se nám nelíbí demokratické vedení. Připomínám, že po druhé, po roce 2005, v roce 2010 jsme také vyslili pozorovatelskou volební misi a kolega z této mise nebylo mu dovoleno předložit závěrečnou zprávy a já jsem premiérovi řekl, že to se nedá akceptovat a že tento parlament jednoduše není ochoten toto přijmout a my jsme také z toho vyvodili závěry a já mohu také uvést konkrétní příklady v memorandu of understanding pro uh, uh, uh, pozorovatelskou misi v Tunisku. My jsme se jasně dohodli na tom, že hlavní pozorovatel se vrátí tak, aby mohl předložit zprávu. To znamená, že to je situace, která byla v v Etiopii, ta by se neměla opakovat na závěr naše role jako Evropského parlamentu. Já se domnívám, že bychom měli nadále podporovat institucionálně Africkou unii, která konzoliduje situaci v Africe a tato podpora podpora by měla vycházet eh, z jasných kritérií, což je odpovědnost a také podmíněnost určitými faktory ze strany Evropské unie. Také v určitých oblastech eh, dochází také k regionální podpoře a mm, zde bychom měli také podporovat dobrou a průběžnou politiku vůči africkému kontinentu. Poslední summit byl minulý prosinec a naši kolegové z Afriky řekli, že je třeba překročit logiku AKT. My známe všichni dohodu z Kotenu a tuto logiku spolupráce a oni nám řekli, že Evropská unie se má stavět k Africe politicky, má mít politický přístup a má se v podstatě ukončit tato dvojkolejnost tonu a potom také přístup k Africe a k Africké unii. A také lás my bychom měli udržovat náš politický dialog s Africkou unii a zde bychom měli diskutovat také především o vlastním financování, o demokratickém dialogu a demokratické odpovědnosti. Já bych si přál, aby náš výbor každoročně udržoval kontakt s Africkou unii, především proto, protože na tomto kontinentu je velká krize, Některé země jsou dokonce v našem sousedství, některé jsou také dále, ale také dopady těchto krizí cítíme po celém světě v Evropě a právě proto musíme také jako náš výbor pro zahraničí se musíme dívat více na jich. Děkuji. Well, thank you. <coughs> Děkuji mnohokrát. Myslím, že víte, že Tady máme dobrý obrázek o tom, jaké je vnímání na druhé straně. Ta návštěva byla úspěšná a také se domnívám, že tento návrh, že bychom se měli snažit nastavit každoroční kontakt s africkou stranou, je velmi dobrý. Přeje se někdo z kolegů něco doplnit či položit dotaz? Není-li tomu tak, děkuji vám všem. Děkujeme panu Galerovi a dovolte, abych vám eh, připomenul, že zítra od 12.30 eh, do 13.45 se sejdeme s panem komisařem Filem ohledně balíčku o rozšíření. Děkuji, končím schůzi. Thanks.